Ah, c'est un peu politique quand même. Okay, so, dear colleagues, please. Vážení kolegové, takže zahájíme Dnešní zasedání na úvod musíme schválit program. Doufám, že proti němu nikdo nic nemá, takže budeme eh, považovat program za schválený. Eh, pokud jde o oznámení předsedy, tam není nic eh, výjimečného, krom toho, že máme tlumočení z 19 do 19 jazyků, máte všechny materiály k dispozici elektronicky a ještě, co je důležité, zrušili jsme schůzi 9. ledna a nahradí to schůzka v pondělí 13. ledna zde ve Štrasburku, což je pravděpodobné a je pravděpodobné, že Thierry Bouton, že s ním dojde na výměnu názorů v mandátu Envy eh, a v jeho portfoliu. Takže teď můžeme přejít Eh, k dalšímu bodu. Mm, oznámení předsedy, koordinátoři a jejich oznámení z 2. prosince. To bylo rozesláno elektronicky. Budeme to považovat za schválené, pokud nemáte žádné výhrady. V tomto případě můžeme přejít k prvnímu podstatnému bodu dnešního programu, kde asi v 8.10, v 8.15 budeme mít možnost si promluvit s Francem Timmermansem uh, ohledně Green Dealu, ale tady máme uh, problém. Uh, Máme tady Hanze Brynixe, šéfa EEA, Evropské agentury pro životní prostředí. Jedná se o výměnu názorů prvotní, ale dnes se nebudeme tolik zaměřovat na agenturu, ale spíše na zprávu kterou jste publikovali před dvěma týdny, což je pochopitelně velice důležité pro výbor Envy. Takže s tím bychom dnes začali. Myslím, že máte slajdy a asi 10.15 vám dáme Juta Parus, kontaktní osoba, dvě minuty posléze a pak pokud se budete chtít přihlásit do diskuse, prosím zvedněte ruku a sekretariat se vás poznamená. Máte slovo. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, je pro mě ctí mm, se s vámi podělit o obsah environmentální zprávy. Je to bezpapírový výbor, jak jsem slyšel, takže máte pouze malý letáček, um, kde máte QR kód a můžete si stáhnout zprávu za pomocí právě této karty. Každých pět let EEA se snaží schromáždit znalosti o environmentálních a klimatických zážitostech v Evropě a pak eh, to propojuje s evropskými politikami, tak abychom si uvěřili, že skutečně jsme na správné cestě pokud jde o cíle, také eh, se zaměřujeme nebo díváme ku předu 10-15 let. To neděláme ve váku, ale v globálním kontextu a myslím si, že stojí za to říct, že během posledních pěti let hm, od naší poslední zprávy globální kontext eh, prezentuje určité výzvy, ale zároveň je založen na nových vědomostech. Pokud se podíváme na globální panely, které vlastně provádějí stejnou práci jako my, tak zjistíte, že ty signály jsou stejné, ITCC, report znáte a ty další zprávy rovněž, které eh, nám dávají informace o neustále se měnícím eh, klimatu. IPB zpráva o biodiverzitě a ekosystémech je také velice důležitá. A také, co je důležité, je mezinárodní panel o zdrojích, který se zaměřuje na využívání udržitelné i neudržitelné zdrojů a také i dopad využívání zdrojů na klima a biodiverzitu. Všechny tyto panely eh, přicházejí ke stejnému závěru. Pokud chceme zvrátit trendy, tak musíme jednat naléhavě. To je jasné ve všech třech eh, případech. Také žijeme v době nezvratnosti. Škody napáchané nebudou zvráceny eh, v nejbližší době. Dále jsme svědky různých bodů, které mm, ještě posilují ty trajektorie a jsou propojeny. Jsou propojeny, pokud jde o politickou dimenzi. Pokud se nám nepodaří dosáhnout úspěchu v jednom bodu této politiky, tak selžeme i v obou dvou. Takže to je velice důležité pojítko mezi těmito politikami prostředí a je to trend. Poslední pěti let tomu říkáme piano evropského prostředí na této klaviatuře. Každá klávesnice naznačuje eh, oblast, kde máme data a ukazatele mm, po delší období. A úplně uprostřed, a to je jasné, tam se nám daří dosáhnout eh, pokroku využíváme méně zdrojů a vytváříme méně uhlíku. Ale pokud se podíváme na dopad na přírodu a biodiverzitu, ten dopad je tak velký, že nezvracujeme negativní trend, což má neblahý dopad na zdraví a pohodu o, a, nás. O tom si ještě něco řekneme. Pokud jde o výhled k roku 2030, tak ta zelená téměř mizí a to je skutečně velice důležitý signál. Ne proto, že evropské politiky nefungují, ale protože systematické dopady, ztráty biodiverzity a klimatických změn a ještě některých dalších Eh, faktorů, o kterých budu mluvit, těm se nedaří zvrátit trend, ten tlak na naší společnost a planetu pokračuje. Pokud se podíváme na přirozený kapitál, tam se nacházíme v nejhorším stavu. Tam máme eh, dvě oblasti, které, eh, kde se nám daří, natura a chráněné mořské oblasti. Ale pokud se podíváte na další prvky, tak nejprve vidíme v těch trendech především Eh, červené a žluté sloupce, ale pokud se podíváme na politické cíle, tak tam jsme svědky nedostatků v eh, implementaci. Nedaří se nám dosáhnout cílů, které jsme si nastavili mm, na rok 2030. Čili posílená implementace a pozornost věnovaná implementaci ve státech a v sektorech to je věc naprosto zásadní. A uvedu jeden příklad. Opilovači, kteří jsou, to je zásadní potravinový eh, systém a luční motýly, ti jsou eh, největší opilovači eh, v Evropě a tady jsme mm, svědky poklesu 39% a během posledních pěti let. Kde je poměřujeme? Poměřujeme především v zemědělských zónách a to také platí pro obojživelníky na zemědělské půdě i pro ptactvo. Čili to je náznak tlaku na ekosystém. Pochopitelně máme fragmentaci krajiny a dále akumulaci určití, těch znečišťujících látek a klimatické trendy, které eh, mají dopad eh, na eh, biodiverzitu. Podívejme se na tyto aspekty. Během posledních 12-13 let jsme byli svědky nepříliš velké úpravy cirkularity. Je tady změna asi o 12%, ale eh, řekněme si to rovnou. První balíček cirkulární ekonomiky splnil cíle. Předložil koncept a také rámec, určitá měření a zastimuloval všechny aktéry. Ale změna trendu směrem k cirkularitě, to je věc, ke které musí určitě dojít. Touto rychlostí se nám nepodaří dosáhnout cílů pro rok 2030 nebo 2050. Toto je kritický slide, pokud jde o ambice v oblasti klimatu. Tady se nacházíme minus 23% pod úrovní v Evropě, i když ekonomika roste, no, to znamená, že jsme jediný kontinent, který má mm, úplné odloučení klimatu. Ale pokud bychom chtěli být klimaticky neutrální jako první e, kontinent, tak zjistíte, že plánované politiky e, nás dostanou do cíle minus 36 nebo minus 40 kdybychom všechno prováděli řádně na národní úrovně. Ale ani to neznamená, že bychom se stali prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Čili tato diskuse o číslech zde uvedených je na nejvíc relevantní návaznost nejenom na zdraví, ale znečištění a vliv nebo tlak na systémy. Politika v oblasti eh, chemikálií. Tady máme nejlepší systém založený na riziku ve světě, a to díky nařízení REACH a za pomoci EKA v Helsinkách a eh, SFO v Parmě to jsou opravdu lídři v této oblasti. Ale pokud se podíváme na skovky tisíc chemikálí v naší ekonomice, tak pouze malý díl mm, má dostatečné podklady, eh, proto abychom věděli, eh, jaký mají vliv. Máme novou politiku v rámci které bychom se měli zaměřit na sektor eh, jinak, aby se mohl sektor posunout eh, na mm, do udržitelné oblasti, jako v koncepcích zelené chemie nebo green by design, eh, což jsou koncepty, o kterých se mluví v tomto sektoru. Také proto tady máme ledovec, protože některé země uvádějí eh, chemikálie do permafrostu, úplně nejnebezpečnější a proto se tyto teď uvolňují do oceánu a do vodních těles. A proto my ukazujeme tento obrázek jako takovou vizi. Jedna z reakcí, které jsme byli svědky v Evropě mm, v případě složitých otázek, které jsou hnací silou u klimatických politik a udržitelnosti, je spolupráce s klimatickou integrací. To znamená asi 20 let eh, historie, ale historie jednoduše nesplnila cíle tak, jako bych, bychom si přáli. A mluví se tady především o dusičnanech eh, v zemědělské půdě. To pak všechno skončí eh, v vodních tělesech v Evropě a je jasné, že i přesto, že jsme upravili tyto cykly jistým způsobem, tak zazelenění eh, je dostatečně neefektivní a zatěžuje to biodiverzitu, klima a tu biodiverzitu především. A my jsme přesvědčeni, že pokud bychom se chtěli dostat mimo eh, tyto tlaky, tak bychom měli se snažit systémově pochopit politiky. My pracujeme s tímto modelem v rámci kterého hm, identifikujeme hm, naše znalosti ve čtyřech oblastech. V oblasti potravin neříkám zemědělství, protože to pak skutečně komplikuje hm, diskusy, energii, mobilitu a e, zastavebnictví. To je zásadní. To nám poskytlo lepší životní úroveň, ale my je musíme zorganizovat v rámci ekosystému, které máme k dispozici. Takže se musíme dostat k hnacímu motoru udržitelnosti nebo neudržitelnosti. Dále budeme muset řešit do určité politické mm, mezery v oblasti potravin, v oblasti uh, Eh, krajiny a půdy. My jsme tady měli dvě, dvě věci, které obě dvě selhaly, ale půda je zásadní, pokud chceme uspět, a chemikálie, safe by design. Eh, to jsou věci, které jsou základem pro úspěšnou agendu. Je jasné, že tato agenda eh, se nebude realizovat z Berlemontu, s Brusou nebo Amsterdamu. Bude to určitě agenda, která bude vyžadovat mobilizaci kreativních zdrojů a v městech a v našich komunitách. Zelená křivka zde je optimistická, tady se experimentuje s novými technologiemi na základě eh, nových vědecko-výzkumných evropských iniciativ. My je institut institucionalizujeme, dejme tomu, elektrický pohon pro eh, vozidla a pak eh, to mm, posiluje si a zlepšuje situace. Ale také bychom měli zjistit, kde to blokujeme, kde musíme narušit nové modely, díky čemuž my eh, zrušíme některé problémy. A to jsou technologie jako spalovací motor a hm, dotace poškozující životní prostředí. Tady dojde na konflikt, ale pokud některé věci zmapujeme, což děláme v naší zprávě, tak se můžeme uh, také zamyslet nad eh, podmínkami zmocnění, díky čemuž můžeme zabránit environmentální a sociální škodě, která jde s tímto ruku v ruce. A já si myslím, že posílení a urychlení podmínek a mm, odklon od toho, co je neudržitelné, je zásadní, pokud chceme dosáhnout cílu pro rok 2030. Tento slide podle nás je nejrizikovější. Pokud se eh, chceme přiblížit našim cílům eh, pro rok 2030, Můžeme tak činit, že zainvestujeme do stávajících technologií, ale jsme na marginální účinnosti. Všichni víte, že to je náročné a drahé a je to slepá ulička. Znamená to, že opuštěné regiony, opuštěné osoby, opuštěné občany, opuštěné komunity. Takže investiční scénář do budoucna podle nás je asi bude největší výzvou do dalších deseti let, ale zároveň největším rizikem. Také jsme ukázali eh, u tuto mapu přehled GDP, HDP na hm, osobu, ale také nejhorší eh, kvalita vzduchu. Vidíte ten překryv. Myslím si, že bychom měli lépe zmapovat eh, kde největší problémy jsou. Toto je jedin, jedna z map. Nedokážu si představit, že v roce 25 nebo 25 let po pádu železné opony budeme mít novou environmentální oponu v Evropě nebo v našich městech. Takže to je práce naší zprávy rovněž. A úplně poslední slide. Myslím, že jsme dospěli ke čtyřem kritickým závěrům. Měli bychom se zaměřit na provádění. Implementace v některých politikách skutečně e, nedosahuje cílů, takže bychom na to měli zapracovat. Měli bychom e, změnit politický přístup, protože jinak se nám nepodaří dosáhnout cílu Green Dealu pro rok 2030 a musíme jít směrem udržitelnosti. Třetí závěr. Riziko je špatná investice. Investice, která nás zavede do slepé uličky, spíše než k nové inovace, ke konkurenceschopnosti do budoucna. A poslední závěr, že toto nedozraje díky veřejnému sektoru. Pouze my musíme zmobilizovat celou společnost, včetně podniků, včetně občanů, včetně měst, venkova. Tam dochází k velké inovaci a pokud eh, to nějakým způsobem využijeme, tak eh, se můžeme stát prvním kontinentem, který jde směrem udržitelnosti a klimatické neutrality. Děkuji. Děkuji. Dám slovo Jutě Paulus, která je kontaktní osobou pro agenturu. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Brunexi, za to, že jste přišel mezi nás a představil obsah této zprávy. Tak, abychom je mohli dobře pochopit. Zatím jsem se ještě na zprávu, na celou zprávu nedívala. Vzala jsem si tento papírek, když jste prezentoval tuto zprávu v Bruselu. Je to velmi dlouhá zpráva a každý, kdo nemá ještě program na Vánoce, tak eh, myslím, že by to byla skvělá příležitost ponořit se do toho. Skvělí vědci, kteří se sbírali všechny tyto údaje, se potom eh, nacházejí v této zprávě. A tyto údaje sbírají i dobrovolníci, kteří ani vlastně nevěděli, co se děje. Víme, že jsou červené listiny v Evropě, že zde máme druhy, které jsou blízké vyhubení nebo kriticky ohrožené. Měli bychom se dívat eh, i na úplně obyčejné druhy, které téměř eh, zmizely a z evropské krajiny. Když je to vyhubeno, tak eh, je to konečné. Ty druhy už se někdy na zemi nevrátí. My podkopáváme dobrou environmentální politiku tím, co děláme, když pumpujeme další peníze do jiných oblastí. Já si myslím, že ta legislativa by měla být utvářena s mnohem větším zřetelem k dopadům na životní prostředí. Měly by se zohlednit i dlouhodobé účinky. Safe by design to znamená úplný převrat, úplnou změnu oproti tomu, co děláme eh, dnes. Používáme eh, různá změkčovadla, různé látky v chemickém průmyslu, které byly původně designovány jako endokrinní disruptory, takže není nic eh, překvapivého, že mají endokrinně disrupční účinky, mají negativní dopad. Takže udržitelnost jako vůči princip, to je věc, eh, na které musí být Green Deal založen. A měli bychom měřit ty politiky, které budou prezentovány v tomto přístupu oproti tomuto principu, protože to bych ráda viděla v nové zprávě o stavu životního prostředí, aby ta žlutá polička se změnily zpět na zelená. To by bylo skvělé. Děkuji. A nyní Catch the Eye. Jitek Guteland. Děkuji za tuto prezentaci. Musím říct, že je to velmi silné poselství Myslím, že je to taky skvěle načasováno s tím novým eh, Green Deal, že zde prezentujete ta různá, ty různé oblasti, na kterých budeme v příštích letech pracovat. Velmi pozorně jsem poslouchala, když jste hovořil o situaci ohledně různých eh, chemikálií a jak děláte hranici mezi zemědělstvím a situací různých druhů hmyzu a také s ohledem na chemikálie, které jsou používány při výrobě pesticidů a tak dále. Já si myslím, že to je všechno velmi důležité. Já si to určitě přečtu přes Vánoce, abych se o tom ještě více dověděla. A ještě jedna poslední věc, a to jsou endokrinní disruptory. Souhlasím s tím, co říkala Jute, o tom, že je to velmi důležité. A také si vzpomínám, že jsem navštívila vaši agenturu před pár lety a popisoval jste situaci občanů, pokud jde o endokrinní disruptory a plodnost. Myslím si, že potřebujeme silnější ochranu, protože nejen to, co vidíme v ekosystému, ale také to, co pozorujeme na zdravotním stavu našich občanů, protože teď máme studie, které dokládají dopady endokrinních disruptorů, že je tam spojitost s běžnými chorobami, jimiž trpí naši občané. A pokud máte něco takového v té zprávě, tak si to ráda o Vánocích přečtu. Děkuji. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za prezentaci. Můžete se vrátit k tomu slajdu, kde jste hovořil o motýlech? Můj problém s těmi čísly je, že jsem našel studii o motýlech ve Flandrech. Motýly Ti byli studováni už 18. a 19. století kvůli své kráse, takže zde máme dlouhodobé záznamy. Můžeme teď tedy říci, že došlo ke katastrofě, protože je příliš eh, efektivní zemědělství. Je tam 500 eh, lidí, na kilometr čtvereční a 2000 krav na kilometr čtvereční, takže to je obrovský eh, tlak na životní prostředí a motýly nepřežívají. A pak mám ještě další otázku, možná spíše na base, než na vás. A když se podíváte do severního Brabantu, tak jsme slyšeli, že před pár týdny tam bylo katastrofální množství prasat na kilometr čtvereční v severním Brabantu, takže Bas má před sebou do budoucna práci. Okay, Mr. Vizik for EPP. Pan Věžik za EPP. Děkuji. Ve vaší zprávě v kapitole o lesnictví uvádíte, že nedávné studie ukazují, že když dáváme přednost přírodě, tak to má nejlepší dopady i pro zachování klimatu a tak dále. Když se to porovná s těmi intenzivními praktikami, jako je třeba intenzivní vysazování či kácení za účelem eh, využívání pro biopaliva. Já s tím souhlasím, ale mám pocit, že v tomto parlamentu máme tendenci přijmout řešení, které by spíše řešilo tyto intenzivní praktiky. Hlavní linie je, že bychom měli intenzivněji hospodařit s našimi lesy, abychom z nich měli co největší užitek. Má otázka je, jak důležité je podle vás správné chápání role lesních ekosystémů? Jak je to důležité pro udržitelný přechod a zelený, zelenou dohodu? Bas Eichhout? Já nebudu mluvit o těch prasetech v severním Brabantu, jen možná jedna otázka. Když jste ukazoval ten obrázek o tom decouplingu, tak mnohé regiony mimo Evropu vždycky říkají, že možná je to pravda, ale zároveň dovážíte více a více produktů, takže možná se k tomu uchylujeme proto, že máme ten výrobní tlak přesunut mimo Evropu a pak své produkty dovážíme. Takže to by se možná také mělo zohlednit. Jak to chcete zohlednit v té stopě Evropy a říci, že přece jen k tomuto kroku dochází? Já si myslím, že tím by se ta analýza ještě doplnila. Můžete odpovědět na tyto otázky? Děkuji za otázky, pokusím se být velmi stručný. Pokud budete chtít ještě přesnější odpovědi, tak nás neváhejte kontaktovat. Myslím, že se tady hovořilo o občanské vědě, hovořilo se tady o těch dobrovolnicích. Děláme totéž, co jsme dělali pro biologickou rozmanitost. Obraceli jsme se na ornitologii, milovníky motýlů a tak dále. Naše agentura byla jedním ze zakladatelů Evropského združení pro občanskou vědu, takže plně uznáváme také tyto údaje, které jsme takto dostali. Také máme různé, různá měřidla, která měří v nepřítomnosti, jsou velmi levná, mohou je občané používat a poskytují přesné údaje, takže i tyto údaje využíváme. Pokud jde o zemědělství a potravinářství, možná jsem to formuloval trochu příkře, ale myslím si, že se tady dostáváme k jádru věci. Potřebujeme systémový přístup. A k potravinám. My jako daňoví poplatníci platíme za dotace pro zemědělce, to je trochu bizarní, že lidé, kteří vyrábějí naše potraviny, si nevydělají dost na život, na živobytí, takže proto musíme platit jejich dotace a potom si tedy kupujeme potraviny potraviny, které byly vyrobeny přidáním dalších věcí, jako je cukr a tuk a tak dále. Tak to platíme po druhé a pak platíme po třetí, když eh, platíme za ty ekologické dopady, a potom platíme po čtvrté, když jdeme k lékaři, protože náš systém potravinářský není zdravý. Možná je nejbezpečnější, ale není zdravý. V 21. století by měl být lepší způsob, jak řešit stravování a potraviny. A v této zprávě popisujeme celou řadu elementů. Takže to tam řešíme. Pokud jde o chemikálie a dopad eh, otázek spojených s životním prostředím na lidské zdraví. Odhaduje se, že více než 620 tisíc lidí v Evropě každý rok zemře právě kvůli těm environmentálním dopadům. A to je věc, eh, ke které jsme dospěli společně se Světovou zdravotnickou organizací. Eh, pokud jde o nulové znečišťování a chemikálie, my spolupracujeme s agenturou ECHA a také EFSA a když bychom eh, vytvořili politiku nulového znečištění, tak eh, určitě bychom chtěli vědět, jak to probíhá. Takže by zde byla žádost, eh, aby alespoň tyto tři agentury nebo i další předkládali výroční zprávu nebo jednou za dva roky zprávu o tom stavu znečištění. Ta data jsou dostupná, ale zatím není mandát pro to, abychom odváděli takovouto práci. Nebudu mluvit eh, o těch eh, kravách a lidech a prasatech eh, na kilometr čtvereční v některých zemích. Víme o tom, jak v Belgii, tak v Nizozemsku jsou v této oblasti závažné problémy. Motýly byly dlouho studováni, stejně jako ptáci, hmyz méně, ale všechny tyto studie těchto druhů v zemědělských oblastech ukazují na stejný trend. To znamená, že je zde velká vědecká jistota ohledně té návaznosti a příčiny a důsledku. Takže je to vlastně kvůli špatné kvalitě ovzduší. Pokud chceme použít ten přirozený cyklus uhlíku, abychom skladovali uhlík, tak potřebujeme silnou eh, biodiverzitu půdy a tu také v této chvíli nemáme. Pokud je o lesnictví a lesy, tak lesy jsou rozhodně klíčové. Jsou klíčové pro biologickou rozmanitost, pro cyklus, eh, tedy koloběh vody. Jsou důležité v, které, v celé té klimatické debatě. LULUCF ten je také do velké míry o lesích. Je to po zemědělské půdě druhá největší plocha v Evropské unii a Evropská unie zatím nemá žádnou silnou lesnickou politiku. Máme teď iniciativu v této oblasti, která přichází, ale žádná silná politika v této oblasti není. Já si myslím, že to je věc, která je jasně předmětem našeho zájmu. Pracujeme velmi intenzivně na kvalitě lesů. Ta druhá otázka, kterou jste položil, když se zamyslíme nad biomasou, když se vzpomeneme na všechny ty sliby ohledně biomasy, že se bude stavět ze dřeva, že budeme mít oblečení z dřevěných vláken, budeme mít chemický průmysl založený na dřevě. Máme dost biomasy, odkud bude ta biomasa pocházet? Musíte se podívat na ten systém. Je to skutečně nejinteligentnější, nejchytřejší věc. Spojovat to se spalovacími motory, dýzlovými motory, anebo nemůžeme používat biopaliva. Já nejsem z principu proti biopalivům, ale odkud pocházejí a jaké to má další dopady, to je ta zásadní otázka, kterou si musíme položit, když hovoříme o udržitelnosti. A ta basová otázka. Decoupling. My jsme částečně přesunuli výrobu mimo Evropu. To si myslím, že je obecný řetězec spotřeby a výroby. Já myslím, že my jsme to také zohlednili, když jsme měřili tu naši stopu. Zaměřili jsme se také na tu rovnováhu mezi eh, vývozem a dovozem. Také jsme používali tu metodologii, která vychází z různých územních eh, celků, ale musíme dělat určité odhady jaké jsou dopady té rovnováhy mezi vývozem a dovozem, takže je to částečně v této zprávě, ale mnohem více dopodrobna je to v těch materiálech, ze kterých jsme eh, vycházeli. A proto, když se podíváte na tu zprávu online, tak je tam spousta odkazů, které si můžete prokliknout a dostanete se na ty nekonečné údaje, na kterých jsou tyto analýzy založeny. Takže ta zpráva to je jen taková vstupní brána ke všem těm údajům, které jsme nazbírali a při kterých, nebo ze kterých jsme vycházeli při svém hodnocení. Děkuji. Máme ještě šest řečníků na seznamu. Nejdříve Margaret Auken. Děkuji. Děkuji, že jste hovořil tak jasně. My nejsme vždycky zvyklí na to slyšet tak jasná slova. Vy jste popsal to, o čem se už roky debatuje, pokud je o životní prostředí. A to má velmi malý dopad na přijímaná rozhodnutí. A já doufám, že teď se toto projeví, pokud jde o, ten, o tu novou zelenou dohodu. Komise se bude snažit nahradit princip obezřetnosti principem inovace, pokud jsem dobře informována, což je trochu děsivé, ale pokud ta inovace bude ta linie, kterou jste popisoval jako něco, co se mění, to znamená, že je tam vždycky možnost různého vývoje, jestli budeme se ubírat cestou elektromobilu nebo elektrických kol a tak dále. To jsou úplně jiné směry. Teď už jsme možná narazili na limit, kolik eh, efektivity, kolik účinnosti nám to přinese. Mě by zajímalo, jaké budou ty vaše vstupy do práce komise. My jsme hovořili o zemědělství, o znečištění vody, my máme s tím v Dánsku problém, komise toho moc nedělá v tomto ohledu, jenom řeknou, musíte udělat to a to. Takže bude se pokračovat tímto způsobem. A pokud je o endokrinní disruptory, to je zablokováno už téměř celé desetiletí v komisi a my nevíme proč. A to je opravdu důležitý bod. Děkuji. Děkuji, pan González. González? Děkuji. Já budu pokračovat španělsky. Můžete se vrátit ke slajdu, kde bylo to piano? Kde jsme viděli, jak ta ochrana vypadá zelená ta chráněná území. A je to vlastně ta nejlepší část. Ale z mých znalostí já s tou zelenou nesouhlasím a vysvětlím vám proč. V oblastech, které jsou součástí sítě Natura 2000, za které jsou v mnoha případech zodpovědné regiony v členských státech, tak vím, že tam třeba komise zahájila řízení o porušení povinnosti, protože tam není žádný plán řízení. Čtyři roky poté, co vznikla povinnost eh, vytvářet si tyto plány, tak pořád ještě takovéto plány na řízení a zprávu neexistují. Jinak mě ta zpráva připadá opravdu skvělá, skvěle strukturovaná, v porovnání s tím, co jsme viděli v minulých letech, ale to zelené, to tady znamená, že jsme na cestě splnit ty cíle do roku 2020. A mě by zajímalo, zda jste vzali v úvahu to, že spousta těch oblastí klasifikovaných jako Natura 2000 nemá své plány řízení a tím pádem neplní směrnici o stanovištích a dokonce dovolují těžbu nerostů v citlivých oblastech. A pokud je o ochranu lesů, tak je zcela zásadní, aby Evropská unie rozvinula lesnickou politiku, protože nahrazujeme staré lesy oblastmi, které jsou zaměřeny na průmyslovou výrobu. Prostě se tam pěstují stromy, které se hned eh, přeměňují na papír a další věci, takže to bychom také měli zohlednit. For, <coughs> sorry, for renew, Mr. Oitzik. Tak pan Ojček za Renew. Děkuji a děkuji vám za zajímavou prezentaci. Nebudu opakovat to, o čem jste mluvili. Každopádně děkuji kolegům za velice dobré připomínky a otázky. Vy jste ale ukazoval jeden slide, eh, eh, který eh, mě trošku pronásleduje. Zem tomu, že jsem z bývalého sovětského bloku. Je to Eh, ten smog, eh, který pochází z východní Evropy. Máme opravdu problém eh, s kvalitou ovzduší. Hovoří se o tom, ale neřeší se to v podstatě hm, ze dvou důležitých faktorů. Za prvé je to samozřejmě uhlí, které se používá pro vytápění i pro výrobu energie, a za druhé doprava. Kladu si otázku, kromě toho, té spravodlivé transformace, je tady ještě jedna a nevyhratelná bitva. Evropská úroveň pro eh, začištění ovzduší přijatelné je horší než VTO a obyčejně VTO bývá ten nejnižší společný ne? ten nejlepší. A já bych očekával, že Evropská unie bude mít ty nejlepší standardy. Takže jak by ten graf vypadal, kdybychom uplavně, uplatnili uh, standardy VHO? Pardon, VHO, říká řečník. Děkuji za vůle, pan Kokeris. Děkuji, pane předsedo, a děkuji, pane řediteli, eh, za zprávu. Já si přečtu přes Vánoce. Je to eh, opět taková celá zelená litanie k eh, vědeckému poznání, eh, znečištění životního prostředí. Tohle ale pochází z naší vlastní agentury a asi budeme souhlasit, že my bychom mm, měli eh, dodržovat vědecká doporučení a právě díky vědecké metodě bychom měli, měli potom vypracovávat pravidla a politiku. Já zůstávám u toho piana a mm, řeknu, že nesmíme povolit, aby eh, se na ně hrálo requiem, by to nebylo vhodné pro životní prostředí, ani pro prasata, ani pro eh, motýly, ale bylo by to špatné pro eh, lidi také. A klimatická bezpečnost je lidské právo. Takže nemůžeme tady zastřelit toho klavíristu, protože my jsme klavíristou samotným. Musíme chránit toto právo. Máme před sebou 30 klíčových kroků, 30 bodů eh, k naplnění eh, toho evropského zeleného údělu, tak aby eh, z tohoto piano mohlo být zelené piano, ne žluté, červené. A musíme být opravdu v čele boje za klimatickou bezpečnost a spravedlnost. Já se tedy zeptám, pane řediteli, jak byste v této době na výzostné nouze hmm Eh, chtěl promítnout tato, eh, občanům, eh, tato data občanům, aby jim byla mnohem lépe k dispozici, aby jim byla k dispozici častěji než jednou za pět let. Děkuji. Děkuji, pan Kristensen. Děkuji, pane předsedo. Já ehm, budu mluvit teď dánsky. Řekl bych že eh, intenzivní eh, zemědělství musí jít eh, ruku v ruce se zachováním biorozmanitosti. Mm, samozřejmě musíme být schopni vyrábět potraviny, takže na jednu stranu intenzivní zemědělství a na druhou stranu biodiverzita. Těch pět nových faktorů musí být zahrnuto do nového zeleného údělu bezpečná, bezpečné e, potraviny, ale také e, zemědělství jako e, způsob obživy pro zemědělce. Leonard Evi. Děkuji, budu mluvit italsky. Já mám dvě otázky. První. To je téma, které jste také zmínil. Půda. I z vaší zprávy vyplývá, že podmínky půdy nejsou bohužel úplně dobré. V uplynulých 10-15 letech se stav půdy ještě zhoršil. Ale nemáme evropskou směrnici, bohužel. Všichni se pamatujeme důvody, které vedly k tomu, že nebyla přijata. Ta strategie o biologické rozmanitosti by měla podle vás obsahovat eh, cíle dosáhnout neutrality, pokud o zhoršování kvality půdy do roku 2030? A druhá otázka. Zpracování odpadu, především spalování. My jsme v Itálii nedávno zpracovali studii společně s koordinátorem eh, italského združení lékařů pro životní prostředí. Tam se ukázalo, že asi 13 milionů tun je tedy spalováno v Itálii každý rok. Všechno to, co jsme spálili minulý rok, prostě je obrovské. Takže když si uvědomíme, jaká by mohla být eh, prevence, pokud jde o zpracování odpadu, některá lobby trvají na tom, aby se stavily ještě další spalovny, což podle mě to spalování odpadu, to je naprosto zastaralý způsob. Takže jak bychom mohli v tomto ohledu postupovat? Děkuji. And the last uh, speaker... A poslední řečník je Grace Sullivan. Děkuji, pane předsedo. A děkuji panu Brainingsovi za prezentaci. Ta zpráva je eh, pro nás tvůrce politiky nesmírně důležitá. Jako výkonného ředitele agentury se vás zeptám na následující. MFF v současné době vaši agenturu dává do uh, uh, skupiny agentur, jejíž uh, rozpočet je stabilní nominálně, to znamená 14% snížení ve vašem rozpočtu fakticky. Jak vás tohle ovlivní? fungování, tak abyste mohl poskytovat eh, tyto klíčové informace tady nám v parlamentu. Děkuji. Já bych eh, si také možná dovolil eh, se zařadit mezi řečníky. Vrátím se k vašemu slajdu o těch různých cílích ke snížení emisí oxidu důležitého. Máte nějakou ekonomickou analýzu související, ano, ten předchozí, eh, související s eh, každým z těch cílů? Protože eh, za chvíli přijde Franz Timmermans, ale víme, že to bude další krok, to posouzení dopadu. Čili jaká tady bude úloha EA na základě těchto čtyřech, pěti čísel, která tady, která tady před sebou máme. Děkuji vám za všechny dotazy a pokusím se je zodpovědět velice stručně. Řada dotazů z pochopitelných důvodů eh, odkazovala na Evropský zelený úděl. Samozřejmě ty jeho kapitoly a to, co o něm eh, zatím víme, pokud jde o eh, sklad politiky. Prostě eh, jestli zatím nebyly úplně sladěné s vědeckým poznáním. A, takže samozřejmě Vždycky přijde, vždycky bude jasné, až přijde na lámání chleba. Jestli eh, nějakým způsobem jsme navázáni na ten proces, ano, pracujeme s DG Envy, s DG eh, Klima. Už ehm, jsme měli eh, intenzivní kontakty s kabinetem výkonného místopředsedy France Timmermansem. Pracujeme s Marim Smooth, s Endrem, takže jsme ehm, Zapojení a víceméně eh, sledujeme MRV, co znamená eh, monitorování, podávání zpráv a ověřování, takže myslím si, že tady ta odpověď je ano. předseda, předsedkyně Evropské komise řekla, eh, že lze řešit dobře něco jenom, co měříme, tak myslím, že řada těch složek zeleného údělu si bude vyžadovat Eh, specifické monitorovací prvky. A tam my můžeme pomoci, protože to je eh, náš úkol. Pokud, potom, pokud je o ochranu jednotlivých oblastí, tak ano. My jsme udělali zprávu o stavu přírody, která byla eh, nedělnou součástí uvěření stavu pro směrnici o mm, přírodě. A v zásadě jsme tam kritizovali dvě věci, že stav eh, přírody v chráněných oblastech eh, se eh, zlepšil, ale v řadě z nich chybí dobré plány hospodaření a zdroje. Takže ten stav přírody by byl ještě lepší, kdyby se do toho dával stavek prostředků. Často ty agentury jsou špatně finančně a personálně vybavené například. Potom je tady další věc, k eh, využití půdy, eh, lesnictví a zemědělství. A sice tu bitvu o biorozmanitost nevyhrajeme na 20% evropského území. Vyhrajeme ji jenom na evropském území celku, jako celku. Takže eh, chránit část je dobrý nápad, ale samo o sobě nás to nezachrání. Také nesmíme zapomínat, že přes polovinu eh, evropského území tvoří námořní prostředí. A na moři eh, vůbec nejsme eh, u toho žádn, žádoucího počtu chráněných kilometrů čtverečních nebo námořních mil. A tohle zpravovat je ještě složitě, složitější, protože z definice je takové trošku fluidnější prostředí na ochranu. Čili tolik téhle otázce, potom otázka spravedlivé transformace ekologického spravedlnosti a otázka smogu. Já jsem vám ukazoval ten graf, ale eh, máme ještě jednu zprávu, eh, kde si můžete například počíst více o, o velkých městech, kde ta segmentace ve městech, eh, to, to rozdělení podle socioekonomických tříd má také tyhle vazby. Řekl bych, eh, že pokud Evropa eh, myslí vážně investovat eh, peníze do sociálně spravedlivé transformace, tak my to budeme muset sledovat. A data o socioekonomických prvcích jsou velice dobrá, data o řadě ekologických otázek jsou dobrá, ale akorát nemáme mandát a nemáme zdroje na to, abychom to dávali dohromady a udělali z toho celý mechanismus. Může to dělat Eurostat, několik dalších agentur nebo my, pokud na to bude mandát, pokud to bude v legislativě. A to je věc, eh, eh, ze které bychom se eh, docela mohli poučit ve Spojených státech, ze Spojených států, protože tam mají, pokud vím, už asi 20 let zákon o ekonomické spravedlnosti, e, e, ekologické spravedlnosti, a musí se o tom udělat, dělat pravidelná zpráva a musí to být založené na, založené na faktech. Takže v Evropě si dokážeme představit, že bychom mm, mm, mohli také získat fakta, která by nám pomohla po tu skutečnost popsat. A, a určitě bychom se tam dostali i k tomu, té kvalitě ovzduší, o které jste hovořil. Pokud je o těch eh, standardech VHO k čistému ovzduší, tak měli jsme to fórum v Bratislavě před několika dny, máme eh, webové stránky Air Quality Index, kde si můžete kliknout na kterékoliv evropské město eh, s více než 25 000 obyvateli. Tam je prakticky v reálném čase kvalita ovzduší, čísla za posledních 100 dnů, můžete to srovnat s jinými městy a také se standardem VHO. Kdybychom je uplatňovali v Evropě, tak bychom viděli předběžná úmrtí eh, že by nám klesla asi o, o jednu třetinu, čili o nějakých 140 tisíc lidí. Jenom kvůli kvalitě ovzduší by nám tolik lidí nezemřelo předčasně a samozřejmě spousta lidí se s nemocním by se cítila lépe. Takže tohle dáme do té naší zprávy nejnovější o kvalitě ovzduší. Potom o, o, ta otázka k tomu té tabulce e, o pianu a že my jsme pianisté. Ano, já souhlasím, to nám ty trendy ukazují, ale pokud budeme implementovat Evropský zelený úděl a pokud eh, budeme dělat to, co dělají finalisté eh, toho zeleného hlavního města, a to je realistické, protože oni to opravdu dělají, tak pokud budeme implementovat svoji politiku eh, lépe, naplníme tu implementační mezeru, tak opravdu se ty barvy promění k lepšímu. My ty trendy prostě eh, sledujeme tak jako vždycky, ale planeta nám eh, říká, že eh, už není situace tak jako vždycky, takže my bychom tohle měli prostě vytvářet nějak trochu jinak. Takže mm, toho bych se opravdu držel. Dáváme k dispozici údaje častěji než jednou za pět let? Já bych řekl, že ano, občanům. Máme prohlížeče poměrně mm, intuitivní, pro lidi, kteří používají moderní informační technologie a před 20 lety eh, nám na to klikalo asi 3 miliony lidí. A minulý eh, rok jsme měli 330 milionů kliků. Takže to je jiný způsob, jak komunikovat s občany. A budeme stále častěji vizualizovat také eh, díky investicí do Koperniku, mm, díky nímž budeme mít eh, velice vizualizované informace, eh, kterým budeme moci občany oslovovat různými způsoby. Souhlasím samozřejmě také s tím, že pokud máme potravinářství a samozřejmě s tím souvisejí eh, zemědělské postupy a, a rybolov, tak to, tak to samozřejmě odpovídá různým cílům ve společnosti správné potraviny, zdravé potraviny, bezpečné potraviny, potraviny, které hm, hm, netlačí hm, no, zdroje mimo Evropu, jako je celý ten sojový řetězec třeba, tak eh, tohle všechno nás musí přivést ke zlému životnímu prostředí, jak pro nás, tak pro celé životní prostředí ehm, v rámci přípravy eh, tedy výroby potravin. A souvisí to samozřejmě i s půdou. Jedna z věcí, kterou lidé řeší, je, regenerace eh, půdy eh, zemědělskými postupy. A to se udělá velice technicky nebo extenzivně. Je celá řada inovací v sektoru, který je obecně vnímán jako poměrně konzervativní a ne tak inovativní. Ale eh, já věřím, že tohle celé můžeme obrátit směrem k tomu celkovému cíli, pokud vydáme ten správný impuls. A to je součástí té strategie Farm to Fork, čili ze statku na vidličku. A ještě e, půda. Ano, samozřejmě na půdu e, je více tlaku. Biodiverzita půdy na úrovni krajiny je to roztřištění krajiny, potom e, je to zabírání půdy, samozřejmě. Když se podíváte na Eh, zprávu z 25, eh, před, před 25 let, tak vypadá to, tak to ukazuje, že teď už jsme zastavili nebo eh, zaizolovali o 7 více, procent více půdy. Samozřejmě se obnovuje půda, to je pozitivní cíl, který také můžeme zakotvit do biodiverzity. Samozřejmě o těchto věcech se mluví v oblasti tvorby politiky. Jestli se jedná o princip čisté neutrality, tak já nemám žádné konkrétní vize k tomuto principu. Ten celkový princip, myslím, by měl být silnější ekosystémy a jejich mnoha lepší eh, obhospodařování. Já jsem v Americe viděl na nárazníku jednoho auta nápis, kde bylo, eh, neměli bychom s naší půdou eh, nakládat jako s odpadem nebo jako s prachem. A myslím si, že to tak vystihuje eh, podstatu toho, co tady říkám. Náš rozpočet. Ano, eh, jsme v eh, kategorii agentur podle se zavajícího návrhu, které se eufemisticky říká stabilní nominálně, což znamená kvůli inflaci vlastně škrt. Podle návrhu komise to bude minus 14 použitím jejího deflačního koeficientu. 14%, tak máme um, samozřejmě fixní náklady na um, budovu, takže budeme muset personálně uh, škrtnout asi 20 až 25% lidí. To je zcela uh, neslučitelné s očekáváními, která uh, se do nás teď kladou na podporu Evropského zeleného údělu. My jsme samozřejmě nesmírně nadšení a ochotní a myslím, že také schopní podpořit uh, ten zelený úděl eh, správným monitorováním a analýzou doufám, že součást z, eh, tedy přizpůsobování rozpočtu a nové politice eh, bude také mm, součástí bude také právě to, že naše agentura, která je tak malá 0, a něco za pěti desetinými místy, je, eh, tedy bude eh, narovnán, že bude její rozpočet eh, a doufám, že my vám budeme moci i nadále poskytovat podklady pro tvorbu politiky tady v parlamentu nebo na radě nebo v komisi. To je, myslím, docela zřejmé. K otázce pana předsedy jestli víme, eh, co by znamenalo makroekonomicky a sektorálně, sektorově. Těch minus 45, minus 50 a minus 55. Tak máme to částečně, například u energetiky. Tam jsme opravdu velice eh, zásadně zapracovali na těch utopených aktivech a potřebných investicích. Potom jsme také hodně dělali něco u mobility, ale eh, je jasné, že by bylo třeba o více obecných investicí v Evropě, abychom eh, zmapovali, co by znamenal evropský zelený úděl na této úrovni. To, myslím, je možné, pokud spojíme některé ty dobré informace, eh, které byly eh, v různých částech evropského systému. A jsme více než ochotní spolupracovat s těmi, kteří dělají tedy posouzení dopadu. Nicméně Myslím si, že to posouzení té makroekonomické a socioekonomické dimenze to eh, prakticky eh, musí Asi musíme sledovat celý ten mechanismus velice dobře. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže teď si věci schrneme během dvou minut na závěr. pan Jena Neč, paní Jena Neč eh, ze správní rady. Já jsem členka správní rady za parlament, za Evropský parlament a má práce je že pracuji jako profesorka na univerzitě ve Švédsku. Tato práce je velice důležitá pro zelený úděl a pro evropskou kapacitu. Síla agentury je založena na vědomostech, které poskytujete, ale také pokud je o hodnocení, o inovace a základ pro rozhodovací procesy v Evropě. Vy také máte sítě v Evropě, eh, ve všech členských státech. Ta agentura je velice malá, jak tady bylo eh, už řečeno. A mm, je tady určité pojítko se všemi tématy, které my bychom se přáli, abyste probrali. A mm, my víme, že přebíráte neustále nová témata, jako dejme tomu zemědělství, farmářská práce, udržitelnost. Agentura teď pracuje na novém výhledu do roku 2030, to je důležitá práce a jsou tady mnohá přání pokud jde o práci do budoucna, ale já bych přidal jedno pření za naší stranu. To, co tady prezentuje, je velice důležité. Já bych každý rok ráda viděla kratší verzi, abyste nám každý rok připomínal, co je pro nás do budoucna nejdůležitější. Možná eh, jednu úplně poslední poznámku v reakci. My dělá, produkujeme zprávu o ukazatelích, což jsem prezentoval v minulosti v parlamentu, ale to není to samé jako diskuse na téma, jak sledovat SDG, zelený úděl a osmý environmentální akční program. A předpokládám, že tam je určitý překryv a to znamená, že ta diskuse by musela proběhnout nějakým efektivním způsobem, aby nebylo redundantní, abychom měli jednu sérii ukazatelů, protože Eurostat zde sehrává eh, roli RC také, aby jednoduše to pochopení naší práce bylo stejné. My dostáváme požadovky každoročně, když se v parlamentu diskutuje o rozpočtu, tak rok co rok ten seznam vidíte. Eh, eh, chci poděkovat parlamentu za veškerou podporu která především přichází z tohoto výběru pro rozpočet eh, roku 2020, kdy máme nové zdroje pro naši agenturu. Je to zásadní, protože to také znamená zvracení zdroje, protože my jsme v minulosti přišli o několik lidí, jelikož jsme byli součástí úsporných opatření. Takže musím skutečně kvědovat s povděkem váš závazek vůči naší agentuře. OK. We are going to re- Výborně, budeme pokračovat. A máme tu čest tady eh, přivítat výkonného místopředsedu pana Tibermance, a pouze pár dní pro eh, prezentaci v plénu Green Dealu, zeleného údělu. Takže je eh, to zajímavá příležitost pro naše členy eh, rozvést některé body, mm, o kterých se eh, mluvilo na plenárce. Čili pan Timmerman zahájí 10 až 15 minutovou prezentací, pak budou mít koordinátoři každý k dispozici dvě minuty a pak máme už seznam řečníků. Řečeme tedy eh, projevem pana Timmermanse 10-15 minut. Děkuji. Mě překvapuje, že tu vidím Basa a další členy madridské delegace. Já jsem si říkal, že tady budu dřív než vy, ale vy už tady jste. O Madridu se bude eh, jednat zítra na plenárce, ale eh, s tím souvisí jedna věc, a, mm, kterou chci říci. Svět nás sleduje. Eh, Green Deal, nový zelený úděl, eh, to všechno je předmětem zájmu v Madridu a já jsem to musel mnohokrát vysvětlovat. Vysvětlila jsem, o co v tom jde, protože absence jakéhokoliv eh, vedení ze strany Spojených států a také pokud jde o nejistotu Číňanů, nevědí, zda chtějí být nadále lídry či ne, tak to posiluje naší roli lídrů v klimatické rozpravě a ten Green Deal je právě dobrým nástrojem, který ukazuje, že my jsme ochotní přijmout tu odpovědnost a máme světu co nabídnout. Teď si představte, že naše společnost, naše ekonomika od poslední průmyslové revoluce je založena na uhlíku, na spalování a my, abychom udrželi prosperitu, hospodářský růst, pohodu eh, našich občanů bez uhlíku, to je zásadní změna konstrukce naší společnosti. A zelený úděl je evropský pokus to zakomponovat do změny paradigmatu kdy odsuneme od uhlíku, nebudeme zcela bezuhlíkový, ale už uhlík nebude hrozbou pro přežití planety, tak aby byla nadále eh, vhodná pro život. Takže to je jádro Green Dealu. A eh, myslím si, že to je jeden z nejintruzivnějších projektů Evropské unie. Nevím, eh, k čemu to přirovnat. K nápravě pro druhé světové válce, k vnitřnímu trhu. Já si myslím, že to je daleko menší eh, porovnání a já si myslím, že to je něco úplně nového. Já si myslím, že jde o nové eh, přetvoření. Máme tady zástupce mladé, nejmladší generace. A mladá generace to od nás žádá a díky nim máme určitou setrvačnost. Víte, mě to zaskočilo nedávno, protože ti, kteří popírají klimatické změny, skeptici, ti mají také děti a ty děti mluví se svými rodiči a já se právě domnívám, že to je nejtvrdší populární hnutí a to, že mm, časopis Time nominoval 16-letou aktivistku na osobu roku, to je toho důkazem. A my musíme toto podporovat jiným způsobem. A myslím si, že váš výbor bude zásadní, protože přecházet od nějakého prohlášení, od popisu paradigmatu a jejich úprav, tak my to musíme upravit v politice. My to musíme realizovat v legislativě. A během, doufejme, následujících pěti let budeme schopni tento tanker, tak říkajíc, odklonit od kurzu. A pokud v pěti letech následujících budeme tento kurz odklánět, pak to musíme upravit do roku 2050, kdy dojde skutečně na, na změnu klimatu a neutralitu. Já v to věřím, ale vím, že to bude komplikované. Čili jaké jsou hlavní principy našeho Green Dealu? Chceme, aby byl založen na důkazech. Já jsem během posledních pěti let zjistil podle nových regulací a podle nové úpravy legislativy. Tak to jsou všechno věci, které bychom měli použít i při vypracování nové legislativy zde. Protože i když jsme pracovali na plastech, tak jsem zjistil, že když budete připraveni a když si několikrát ověříte, co je schůdné, tak o to urychlí ten legislativní mm, proces. Tehdy to bylo 8 měsíců, to byl světový rekord. A my doufám, že se nám podaří provádět standardizované hodnocení dopadu v této oblasti způsobem, který pomůže spolu zákonodárcům pracovat lépe. Příští rok v létě dojde na ucelené hodnocení nové cesty s molem klimatické neutralitě pro rok 2050, abychom zjistili, zdali můžeme mít eh, směrem 30% snížení emisí do roku 2050. Proč chceme se připravit na Glasgow? Tato schůzka bude o to důležitější v návaznosti na poměrně o, o zvláštní nedobré výsledky z Madridu. Takže tam se můžeme zaměřit na dopravu, zemědělství, eh, stavebnictví a všechny tyto sektory by se mohly vrhnout na tento cíl. A pak Zrevidujeme všechny zákony, všechny politiky s cílem uhrného balíčku do června roku 2021. Dále je tady působnost Green Deal. Nejedná se pouze o klima, ale jedná se o mm, životní prostředí a přírodu, protože máme jeden ekosystém, z kterého můžeme těžit, na kterém žijeme. Je důležité mít diversifikovanou Eh, přírodu, jedná se o biodiverzitu, je tady riziko, že přijde, až o milion druhů. Potřebujeme netoxické prostředí, čisté potraviny, produkci eh, eh, dřeva, udržitelným lesnictvím. Potřebujeme čistá, zdravá místa s větším počtem stromů pro zachycení uhlíku, biodiverzitu, čistou vodu a pro vyčištění vzduchu. Já jsem mluvil před polským publikem nedávno a oni se mě ptali, eh, z politického hlediska říkali, víte, je to náročné, ale všichni říkali, eh, ale to je potřeba. My se dusíme ve městech, to je nepřijatelné. Takže to můžeme navázat na to určitou setrvačností. Potřebujeme průmyslovou strategii je to strategie, která je orientovaná do budoucna a nejlepší možná svého druhu. Dále potřebujeme peníze, nové ambice vyžadují asi 260 miliard eur za rok, to je na dalších 10 let docela dost peněz, 3 trilionů. A my musíme zaplnit tuto mezeru naším vlastním rozpočtem, veřejnými výdaji a soukromými investicemi. Musíme na tom pracovat, protože cena toho, že bychom nejednali, je daleko vyšší. Myslím si, že to je velká urážka v tom smyslu, že banky a soukromý sektor jednají, jednají daleko rychleji než my. Proto my zavedeme také mechanismus pro spravedlivý přechod a financování, rozpočet za tímto účelem. Ehm, my bychom ale neměli financovat pouze toto. Ten přechod by měl pro, ehm, být realizován eh, ehm, na spravedlivé, férové bázi pro ty, kteří musí čelit ještě větším problémům. asi 100 miliard eur bychom eh, do toho měli investovat, měli bychom se ale zaměřit na zelené obligace, státní dotace, to všechno by se mohlo stát součástí tohoto férového mechanismu přechodu. A pátý nejdůležitější pilíř klimatický pakt. Jedná se o mm, lidi v tomto paktu ale ti by to měli také provádět a realizovat. A myslím si, že vlády se mění. Je tady větší eh, potřeba zapojení všech zainteresovaných stran, eh, obchodu, akademiků, nevládních organizací. Všichni by se měli zapojit do diskuse, měli by rozhodovat a klimatický pakt by měl být naplněn a v tomto ohledu by bylo dobré, aby i tento výbor mi eh, pomohl, jak naplnit klimatický pakt, aby byl užitečný. Pokud se nám to podaří, tak ta cesta byla, bude úctyhodná. Pokud ne, tak Lisabonská strategie opět a všichni si z nás budou dělat legraci. Budou se dělat legraci z Evropské unie. Takže myslím si, že to je příležitost pro Evropu, jak se obrodit. A myslím si, že to také příležitost pro tento výbor, jak být lídrem v parlamentu, v legislativním procesu, abychom udělali správnou věc. A za pět let už bude tento projekt nezvratný a nabere nový kurz směrem k cíli roku 2050. Mnohokrát děkuji. So, thank you. Děkuji. Zahájíme první kolo otázek. Eh, nejdříve koordinátoři, jako první Petr Líze za EPP. Děkuji, děkuji, pane první místopředsedo, výkonný místopředsedo a blahopřeji k tomu zelenému údělu vám, Ursule von der Leyen i celé komisi. Máte plnou podporu EPP podporujeme návrh se všemi jeho složkami, včetně Fondu pro spravedlivý přechod, průmyslovou strategii a také s tím, že tolik hájíte hodnocení dopadu. To je velmi důležité vědět, jaké budou dopady konkrétní legislativy, než se do ní pustíme. Já se pokusím navázat na to, co se stalo v Madridu a propojit to s tím zeleným údělem. Ten výsledek je zklamáním, pokud jde o konkrétní výsledky. Vždycky říkáme, že je lepší nemít žádný výsledek než špatný výsledek a tak se to stalo. Ale Mám pocit, že mnohé velké ekonomiky jsou připraveny pracovat s Evropou na tom, abychom byli ambicioznější. A já se chci zaměřit na tuto část zeleného údělu, abychom využili všechny potřebné nástroje k tomu, abychom nejednali osamoceně. Druhý bod se týká lesů. Vítám zmínku o lesích ale pokud jde o konkrétní kroky, říkáte, že by měla být vysazena miliarda stromů a klademe si otázku, odkud by měly pocházet ty peníze. Zmiňuje se společná zemědělská politika, ale komise navrhuje seškrtat druhý pilíř a to je jediné, co by mohlo financovat výsadbu stromů nebo udržitelnou zprávu lesu. A poslední věc, já si myslím, že potřebujeme takový politický mix, jak jste říkal ve vašem slyšení, nejen tedy nějaká vůči opatření, ale také opatření založená na trhu. Děkuji Tegu Talent z SD. Děkuji, pane místo předsedo Timmermansi. Jako obvykle bylo velmi zajímavé si vás vyslechnout a musím říct, že od minulého týdne, od spuštění zeleného údělu, i jako vstup eh, na konferenci COP25 jsem se cítila velmi hrdá na to, že jsem členkou tohoto parlamentu a byla jsem hrdá na to, co se tady děje. Já jsem měla vysoká očekávání a to je tedy věc, eh, která je, myslím, velmi dobrá. Je to také zajímavá věc k diskuzi, když máme mladé lidi v Evropě na celém světě, kteří očekávají, že přineseme výsledky. Hmm, mladá generace může být někdy poměrně náročná, ale ten zelený úděl bude úspěšný pouze v případě, že nás lidé podpoří, že to budeme dělat pro lidi a lidé se na tom budou také podílet. A jako koordinátorka za SD musím říct, že jsem velmi ráda, že tak jasně poukazujete na ten spravedlivý přechod. To je také velmi důležité sdělení. Ale máme samozřejmě otazníky, budeme na tom pracovat v příštím roce, v příštích letech. KTS. E je jasné, co jsme říkali tady v tomto parlamentu o silniční dopravě a ETS. Pokud nám o tom můžete něco říct, je to velmi důležité. A chtěla jsem zmínit také lodní dopravu. Já nevím, jestli myslíte, že už v roce 2021 to bude zrevidováno jako součást revize ETS. Myslím si, že to by bylo také dobré pokud na to můžete odpovědět. A další věc. Chcete přizpůsobit eh, ten faktor přizpůsobení, nebo tedy faktor snižování cíly pro rok 2030, ale také hovoříte o těch bezplatných povolenkách a to je také velmi důležitá věc. A ještě na závěr počínaje tou strategií nulového znečištění. Můžete potvrdit, že vůči silou tady bude DGNV, protože je to trochu zmatečné a myslím se, že by to bylo ven, velmi cenné, protože by to také znamenalo, že je zde v centru zájmu životní prostředí. Ve světě se toho tolik odehrává také pokud jde o vymírání druhů. My potřebujeme také silnou chemickou politiku. Děkuji. Za Renew pan Torvalds. Děkuji. Já myslím, že si ušetříme jmenování vašeho titulu, protože tím bych vlastně přišel o polovinu řečnické doby, takže vám budu říkat Franci. To bylo za prvé. Za druhé. Hovořil jste o ovlivnění směru. Já si myslím, že především eh, si musíme ujasnit eh, časový horizont. Blíží se summit EU a Čína. A pokud chcete, aby ta výzva byla skutečně brána vážně, tak potřebujeme výsledek ještě před tím summitem s Čínou. Další věc je struktura klimatického zákona. Je to rámec a jakým způsobem to bude rámec a jak to bude navázáno na tu zprávu a řízení pro roky 2020 až 2030. Musíme si odpovědět na otázku, zda ta struktura bude víceméně stejná Když budeme vědět, jak si představujete strukturu toho klimatického zákona, tak se možná dohodneme i na tom, jak do této struktury vstoupí to vaše číslo minus 55. A bude ta struktura otevřená dalším úpravám a zlepšování později po summitu. Takže Můžete mi, můžete mi říkat Niels, dát ta čísla? To já bych byl opravdu velmi rád. Bas? Děkuji, pane předsedo. A děkuji první výkonný místo předsedo Franci Timmermansi. Nizozemci jsou dobří v titulech. Chceme vám poděkovat za ten zelený úděl, protože teď se ta transformace nebo ten spravedlivý přechod dostává do centru zájmu. To je velmi důležité. Když si přečtete ten dokument a ty analýzy a identifikaci různých témat, je to jako zelený manifest. Někteří lidé v této místnosti jsou kvůli tomu možná nervózní, ale já si myslím, že to jasně svědčí o tom, že se tato politika dostává do centra. Ale teď půjde o to provádění, jako vždycky, protože se zde hovoří o nových strategiích, jimiž bychom se měli řídit, o nových politikách, ale vzniknou určité otázky a já nadnesu dvě z nich. Biologická rozmanitost. Je správné říci, že to je jedna z největších hrozeb. Pokud se podíváte na ztrátu biologické rozmanitosti, tak ta neustále probíhá a strašně jsme vzdáleni splnění našich cílů. I kdyby se rozšířily chráněné oblasti, tak to by se nevyřešilo, protože ten tlak na ty chráněné oblasti je největším problémem, ne ty oblasti jako takové. Jednou z hnacích sil je tam samozřejmě zemědělství. Velkým potenciálem je změna nebo tedy revize SZP. Ale ta potom začne platit a budeme ji mít po sedm let. V roce 2021 začne komise předkládat různé návrhy, jak řešit hlavní problémy, které působí ztrátu biologické rozmanitosti, což je také zemědělství. A to nebylo řešeno těch sedm let předtím, takže to vypadá trochu komplikovaně a potom k tomu máme spoustu otázek. Co budeme dělat s tou reformou SZP, když to vlastně vytýčíme na sedm let a teprve o rok později začneme zabývat biologickou rozmanitostí. V zeleném údělu říkáte, že můžeme mít velký vliv svými obchodními politikami, říkáte velmi správně, že jste hrdí na to, že máme teď eh, závazné požadavky s ohledem na pařížskou dohodu, ale když se podíváme na to, co se stalo v minulosti, tak eh, když třeba Brazílie podepsala pařížské závazky, ale nesplňuje je a my s nimi přesto máme dohodu. Máme dohodu s Mercosurem, protože tam ty klauzule vůbec nejsou, nebo ty kapitoly o udržitelnosti nejsou závazné. Takže to by se skutečně mělo změnit, protože tím by se ukázalo, že ten zelený úděl skutečně něco mění. Děkuji pan Hakarainen za IDE. arvoisa herra timmermans en väitä että ilmasto ei olisi muuttunut. Já neříkám, že se klima nezměnilo. My jsme to na severu viděli v těch uplynulých 30 letech, ale zelené strany a jejich agendy mají ty šílené cíle, které jsou zcela odtrženy od skutečného života. Ten zelený sen útočí na využívání lesů, na lesnictví v mé zemi, ve Finsku. A jsou země, kde je velmi málo stromů, ale to skutečně není případ Finska. Takže byste měli nechat eh, finské lesy na pokoji. 1,5 stupně, to je ta svatá hodnota, kterou tady všichni opakují. Slunce, které o tomto opakování nesmyslného čísla nic neví. Vypadá to, kde máme nějaké biblické scény, kde se každý den káže o konci světa. A toto přehánění, tyto přehnané cíle budou znamenat, že poroste zdaňování. Co můžeme říct našim ubohým občanům, když litr benzínu bude stát 3 nebo 4 eura? Myslí si EU, že je toto skutečně realistické? Já si myslím, že je to utopie. Emise CO2 z elektromobilů jsou větší než u moderních dýzlových automobilů, když se podíváme na celý jejich životní cyklus. Proč pařížská dohoda dala Číně volnou ruku ke znečišťování? To znamená, že my škrtíme a dusíme sami sebe. Udělá s tím Evropská unie něco? Každé období má své šílenství a toto klimatické šílenství je šílenstvím naší doby. Ale měli bychom mít nějaký zdravý rozum. OK, Alexander. Alexander Vondra za EKR. Děkuji, pane předsedo, vážený pane místopředsedo. Přeji vám hodně štěstí z celého srdce opravdu jeden jste jeden z nejlepších komunikátorů, které Evropská komise kdy měla. Snažíte se prodat něco, čemu říkáte úděl, ale bude to revoluce. Revoluce by se možná dobře prodávala tady, tomuto parlamentu, ale bude se to mnohem hůře prodávat občanům, kteří se budou ptát na důsledky. EKR by určitě chtěla pracovat s vámi na dosažitelných a realistických klimatických politikách, ale máme určité problémy, pokud jste předpoklady uvedené v textu. Týká se to postupů, ambicí, zdrojů nebo financování a také napětí, které by to mohlo způsobit jak uvnitř Evropy, tak i mezi Evropou a vnějším světem. Pokud je o postupy, voláme potom, abychom úzce pracovali s Evropskou radou na principu konsensu. Pokud je o ambice, podívejte, před hodinou jsme tady četli zprávu Evropské agentury pro životní prostředí, kde se tady hovořilo o cílích pro, roku 20, pro rok 2020, jak to vypadá s plněním těchto cílů a pouze sedm zemí z 28 je na správné cestě. Takže to urychlení cílu, to se proti nám může obrátit. Pokud je o financování, nemáme žádnou vizi nebo strategii, jak ty zdroje vyprodukovat. A v neposlední řadě napětí uvnitř Evropy i se zbytkem světa. Madrid nám tento týden ukázal, jak by bylo těžké, jak, jak by to bylo těžké a chci také připomenout, že i tento týden kancléřka Merkelová řekla, že ten mechanismus výměny uhlíku na hranicích může vést k obchodní válce. A to je právě ta naše obava. Válka s ostatními. Děkuji za GUE Silvia Modik. Děkuji, pane předsedo. Pane Timmermansi, děkuji za to, že jste přišel mezi nás s tímto tak důležitým sdělením. Je důležité, abychom pochopili, že řešení klimatických změn bude mít dopad na všechna odvětví. Také musíme poděkovat za ten fond pro spravedlivý přechod. Musí to být spravedlivé nejen uvnitř tohoto fondu, ale všude. V zemědělství, potravinářství, dopravy a tak dále. Ale nejdůležitější jsou lidé. A proto je sociální spravedlnost zcela zásadní. Ale i my máme obavy. Pokud chceme být do roku 2050 uhlíkově neutrální, tak je nejdůležitější ten první krok. Musíme dosáhnout cíle pro rok 2030. Ten musí být eh, dostatečně ambiciozní. Hovoříme o cíli 50%, vy hovoříte o 55%. Jestli tomu dobře rozumím, 55% to je to minimální kritérium, které musí být splněno. A to také počítá s tím, že se budou dobře rozvíjet úložiště uhlíku, protože pokud nebudeme mít dostatečnou kapacitu, tak v roce 2040 se možná dostaneme do situace, kdy budeme muset eh, provést zásadní změnu, abychom dosáhli uhlíkové neutrality. A to bude o to těžší a o to nákladnější, než eh, když si teď stanovíme dostatečně vysoké cíle. Jak to vezmete v úvahu při příští legislativě? Pokud ta naše úložiště uhlíku nebudou fungovat, nebude fungovat žádné snižování u těch eh, emisních povolenek. A teď zemědělství. Tam máme obrovský potenciál k práci. Ale ne tak, jak to funguje dnes. Jak zajistíte, že i zemědělství bude pracovat ve prospěch klimatu? Biologická rozmanitost je důležitá, my vám děkujeme za to, že tomu věnujete pozornost, ale pokud nezměníme svůj způsob práce v zemědělství, tak se nic nestane. Zemědělství je hlavním důvodem zhoršení biologické rozmanitosti, a to i ve Finsku, pane Hakarajnene. Biologická rozmanitost eh, nefunguje dobře a pane Hakarajnene, děje se to i ve Finsku. A proto musíme věnovat pozornost eh, bioenergiím, nesmíme se dostat do situace, kdy ty věci nebudou dostatečně dobře fungovat. Jak to vezmeme v úvahu v té budoucí strategii lesů například? Děkuji. První kolo odpovědí, 10 minut. Já se pokusím. Pan Líze má úplnou pravdu. A já jsem to také jasně takto pochopil v Madridu. V příštím roce budeme mít před sebou obrovský úkol klimatické diplomaci s ostatními částmi světa. Je tu dobrá i špatná zpráva. Dobrá zpráva je, že když jsem prezentoval zelený úděl, tak Kanada řekla, my máme stejný cíl, klimatická neutralita do roku 2050. To řekla Kolumbie, Chile. A ostatní země se ptali, jak to chcete dosáhnout tak dále. Měli zájem. Špatná zpráva je, že kvůli té mezinárodní situaci takové země, zásadní země, jako je Čína, si teď nejsou úplně jisté, spíš nevědí, takže do toho musíme hodně investovat. Brazílie ta věci jasně blokuje a navazuje spojenectví se zeměmi, které jsou nám mnohem bližší, africké země a další. Takže musíme věnovat velkou pozornost také diplomaci s africkými zeměmi, Severní Afriky a tak dále někdy mají pocit, eh, že jsou ponecháni stranou a tou bohatou částí světa. Takže máte plnou pravdu. Bude zde velká potřeba klimatické diplomacie. A můžete říci Manfredovi, že já to mám eh, pod kontrolou, nepotřebujeme nikoho jiného. Použij 25. k lesům. Máte pravdu, že potřebujeme konkrétní kroky a to je velmi důležité. Máte také pravdu, když říkáte, že se musíme ujistit, že na to máme peníze. Samozřejmě musíme mobilizovat evropské prostředky. Ten první pilíř, to musím ještě prostudovat. Já si myslím, že první pilíř se také může používat více než teď ve společné zemědělské politice pro ty naše účely. Ale to je věc, o které budeme moci ještě diskutovat lesy. To je to nejlevnější úložiště, jaké si můžete představit. Je to mnohem levnější než ostatní opatření a kromě toho nabízí také příležitost pro zemědělství, příležitost, jak zlepšit životní prostředí v našich městech, když ozeleníme naše města. Také to může na pomoci obnovení biologické rozmanitosti. Já vám teď přesně nemůžu říct, odkud ty peníze budou pocházet, ale je poměrně levné vynaložit úsilí na znovu zalesnění Evropy. A je jednodušší mluvit s lidmi o sázení stromů, než eh, o uhlíkových úložištích a tak podobně. Pokud chcete s lidmi mluvit, tak sázení stromu je dobrá příležitost, ale musíme to dělat chytře. Protože když budeme jen tak sázet eh, stromy, tak eh, to nebude chytré, ale když budeme Znovu vysazovat stromy tam, kde lesy trpí, tak to je chytrý krok. Když budeme sázet tam, kde nám to bude napomáhat, kde stejně není možné je na využití. A další věc, cenění, nacenění uhlíku. Tady souhlasím, znovu tady souhlasím, dávám si pozor, abych nesouhlasil se vším, ale tady ano. Pokud mě Madrid něco naučil, tak eh, je to to, že když roste cena uhlíku, tak eh, ta změna probíhá mnohem rychleji, než kdybychom na to tlačili jen my sami. Takže se musíme zaměřit i na další odvětví. Lodní doprava, to je také velká priorita. Já si myslím, že jako Evropané bychom měli být v tomto ohledu náročnější, klást si požadavky. Silniční doprava. Řeknu to takto. Měli bychom eh, dovolit, eh, aby se to řídilo důkazy a potom zjistili, zda je to nejlepší přístup k silniční dopravě. Já mám také své pochybnosti, ale máme to ve svých plánech a Rád se nechám přesvědčit, že je to dobrý nápad. Ale pokud se ukáže, že bychom měli jít jiným směrem, tak se k tomu přikloníme. Takže chceme vycházet tedy z tohoto přístupu. Také si myslím, že bychom měli být přísnější, pokud jde o ty bezplatné povolenky. Měli bychom se zaměřit eh, nebo pozorně podívat na to, v jakém odvětví byly ty povolenky rozdávány příliš volně, třeba letectví, letecká doprava, jinde naopak by ty bezplatné povolenky mohly usnadnit eh, ten spravedlivý přechod a urychlit. Otázka ohledně strategie nulového znečištění. Jaké generální ředitelství je za to zodpovědné. Envy rozhodně, bez jakékoliv pochyby. Protože jsem upřímně přesvědčen, ať už jde o pesticidy nebo endokrinní disruptory nebo chemikálie, že odhadujeme dopady na naše zdraví kombinací toho všeho a já si myslím, že se na to musíme mnohem více zaměřit. Časový horizont, na to se ptal, na to se ptal. Niels, no tak právě o to jde. Když začneme tím, že říkám, že do roku 2050 chcete být klimaticky neutrální, no tak musíte začít od toho roku 2050 odpočítávat zpátky a připravit si cestovní mapu až do roku 2050 a to bude mít určitě dopady na klimatický zákon. Já jsem se dnes sešel poprvé se zástupci generálního ředitelství, diskutovali jsme o tom, co by mělo být v tom klimatickém zákoně. Yeah. Yeah. Tento jazyk neznám. Mluvil jsem jim, když moje děti byly menší, ale teď už ne. Řeknu vám, že do klimatického zákona dám co nejvíce přesnosti, abych nastínil tu trasu do roku 2030 a dále protože klimatický zákon, který by pouze říkal, že do roku 2050 budeme klimaticky neutrální, tak by byl hezký, ale ne příliš užitečný. A musíme se také ujistit, aby to, co tam dáme, bude z právního hlediska moci v tom zákoně být. Takže se snažím, nebo budu snažit postupovat způsobem, abychom se mohli podívat eh, nejen na rok 2050, ale závazně na rok 2030. To si myslím, že by bylo velmi důležité nastínit tu cestu. A ten zákon by neměl bránit změně směru nebo změně politického mixu, když zjistíme, že je to užitečné. Když se podíváme o pět let zpátky, solární energie a větrná energie. To bylo něco úplně jiného než dnes. Kdybychom plánovali před pěti lety bez znalosti toho, co víme dnes a neumožnili změnu směru, tak bychom nebyli tam, kde jsme dnes. Solární a větrná energie se vlastně sama platí, protože je levnější než fosilní energie. Takže otázka je, kde je to úzké místo? To je to skladování a distribuce. Takže do toho teď vlastně musíme dát více peněz, než jsme plánovali před pěti lety. A pokud bychom nemohli mít v těchto plánech tuto flexibilitu, tak bychom se dostali do slepé uličky. A to je jenom jeden příklad a mohlo by jich být celá řada. Bas má pravdu. Pokud nebudeme implementovat, tak to nebude fungovat. A plánování konference o biologické rozmanitosti příští rok v Číně, to je něco velmi komplikovaného, protože nemáme žádné referenční body, nemáme nic a to musíme najít, abychom mohli připravit něco konkrétního. To je velmi komplikované. Pracujeme s našimi službami, abychom se do toho dostali. Obchodní dohody. Pokud do zeleného údělu dáme, že chceme, aby tam byly závazné kapitoly o udržitelnosti, tak se musíme vrátit ke svým obchodním dohodám a nemůže to hned být závazné, ale alespoň se to tomu musí blížit. Protože někdy musíme mít možnost říct, naš, říct našim občanům, že můžeme zajistit, že naše vzorce spotřeby nepovedou eh, k odlesňování primárních lesů například. A jak to uděláme? No jenom tím, že budeme mít eh, závazné dohody například se zeměmi Mercosuru. On the, on the cap. K reformě EZP. Opravdu si myslím, eh, že toho můžeme udělat víc, i když nebudeme měnit základní parametry stávající reformy EZP. A pokud začneme eh, kreativně přemýšlet nejenom o druhém pilíři, ale také o možnostech prvního pilíře, tak to dosáhneme. A chci to udělat v nadcházejících měsících s několika kolegy, abychom tu strategii Farm to Fork vám mohli představit například na jaře příštího roku. Možná, že to zní trochu obrazoborecky, ale pokud se podíváte do posledních 20 let, tak Eh, v čem spočívala společná zemědělská politika? Říkali jsme zemědělcům, podívejte se, eh, něco vám necháme, moc si nestěžujte a budeme takhle pokračovat. Jste důležitá eh, malá součást naší ekonomiky, ano, a pro vás důležitou roli, musíme pro vás něco udělat a tak dále. A teď máme tak trošku něco jiného. Bude potřebovat víc zemědělství do budoucna, ne méně, ale musí to být jiné zemědělství, pokud chceme, aby to zemědělství uh, splňovala požadavky na pesticidy, biodiverzitu a její ochranu a tak dále. Takže budeme muset nalézt nějakou novou dohodu s zemědělci. A možná od mojí politické rodiny tohle to opravdu neuslyšíte každý den. Já jsem se dobral k tomuto závěru a jedině <clears throat> Jsem smutný, když zemědělci vycházejí do ulic, eh, aby eh, bojovali se systém, který jim nedá budoucnost. Já to vidím u nás v naší zemi. Zemědělci chodí eh, do ulic agresivně a bojují za systém, který nemá šanci na budoucnost. A já bych rád se postavil bok po boku s těmito zemědělci a bojoval za systém, který má budoucnost. Nejenom výbor pro zemědělství, ale i tento výbor má důležitou úlohu při eh, přetvoření tohoto eh, eh, systému tímto směrem. A jak vidíte, tak mm, mm, já to beru velice vážně, protože opravdu beru tyhle lidi vážně. Nevím ani proč. <clears throat> Další věc. Většina z nás v této místnosti jsme dětmi osvícenství. A ty eh, se často eh, nechají vést eh, vědou fakty. Je to takové zvláštní. A teď ta, ty vědecké poznatky jsou do značné míry nevyvratitelné. A říkám to velice klidně. No, já myslím, že potřebujeme mravní, nejenom, byl by to mravní a nejenom politický zločin, kdybychom ignorovali vědecké poznání a nejednali. Tohle není jenom nějaký luxus nebo příležitost, ale je to nezbytnost. <clears throat> A kdybychom zjistili, že za 30 let nám sem bouchne e, kometa do e, země koule, tak co bychom dělali? Zomovizovali bychom veškeré e, prostředky, které lidstvo má, abychom se vyhnuli katastrofě. A my podobně musíme jednat i teď, abychom zvrátili toto nebezpečí. k tomuto eh, v mechanismu té uhlíkové hranice. Pokud eh, země, které eh, podepsali Paříž, nebudou implementovat Paříž, tak Evropa se musí chránit pro případ, že přijme to opatření. A nemůžu našemu hospodářství říct, mm. Eh, do očí. Eh, musíte masivně investovat na dekarbonizaci a potom tady budou obrovské uhlíkové úniky, které odbourají evropskou ekonomiku. To je nepřijatelné. A prostě to... Je to asi moje nizozemská DNA. Já nechci nějaké obchodní války nebo bariéry. Vůbec ne. Ale pokud se musíme posunout tímto směrem, tak prostě pokud vy oni tak přijmete opatření, tak není třeba. No, tak to nemusíme na hranicích přepočítávat a může to být daň na hranicích, může být to být něco na určité eh, produkty, může to být eh, výpočet eh, uhlíkového dopadu určitého produktu a upravit ceny podle toho, může to být systém ETS, prostě jsou různé způsoby, ale udělat to musíme. Myslím, že jsem odpověděl víceméně na všechno a také jsem odpověděl už taky na tu otázku o zemědělství a lesnictví. Děkuji vám. Takže eh, si dáme teď druhé kolo otázek eh, za e PP Ester de Lange. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem teď v obtížné situaci, protože jsem chtěla hovořit o zelené diplomaci a zabývat se dokonce i západním Balkánem, protože tam musíme udělat jednu konkrétní věc. Ale musím tady něco narovnat, uvést na pravou míru. Protože zemědělci, kteří vycházejí ve Francii, v Nizozemsku, Eh, do ulic, eh, chtějí zaprvé nějaké uznání a potom, aby tady někdo říkal, eh, že EZP není zase tak důležitý, vám, vám říká, prostě nejste tak důležitý, nejste tak velký sektor, tak mlčte. Tak prostě to je poslední, co asi chtějí slyšet, takže to mě opravdu zvedlo to, co jste tady říkal a musím to říct. Svým <clears throat> způsobem to říkal. Svým způsobem to říkal. Vy jste, vy jste, vy jste říkala, já jsem se zapsala, buďte ticho, nejste důležití. Ale chci to, chci to vidět pozitivně. Eh, zaměřím se na něco eh, pozitivního, co jste říkal v tom odstavci, a sice eh, myslet kreativně. Říkal jste, že chcete vzít ještě více peněz z prvního hm, pilíře a chci se zabývat tím, co by budoucí politika měla, je by měla vypadat. A to je zajímavé, protože jste tady také hovořil o pravidlech státní pomoci. A pokud budeme myslet kreativně, tak bychom museli uznat, že pokud eh, dáme 74 eh, centů eh, za kilo mm, v ružičkové kapusty, nebo 2,49, a za, za kterou se platí 2,49 v supermarketu, tak je tady obrovský rozdíl mezi tím, co my platíme a co oni dostávají. Tak ta pravidla státní pomoci by mi tady možná být, mohla být užitečná. Tam se řekne, no buď děláte to více pro biodiverzitu, a to znamená, že to je dražší, že, může, že to vyrábíte draž, takže dovolme ty dohody. A už se dostávám ke konci. Dovolme cenové dohody, pokud je to eh, dobré pro eh, životní prostředí, pro biodiverzitu. Takže se pana Timmermanse ptám konkrétně. Jak chcete eh, <clears throat> přesvědčit místo předsedkyně Vestagerou, aby spolupracovala v, této, v tomto smyslu? Protože já si myslím, že tady by mohlo být řešení. Dobrá, mm, děkuji. A teď vás prosím všechny o jednu minutu, bylo by to opravdu skvělé. Moment za Sd. Tak je dobré, že jste to řekl zrovna, když já dostávám slovo. Vážený pane výkonný místo předsedom Lí Franci. Nejdříve eh, blahopřeji k Evropskému zelenému údělu. Je to fantastický příklad toho, jak spojovat klimatickou spravedlnost se sociální spravedlností. To je, myslím, velice důležité. Tyhle dvě musí jít ruku v ruce. Eh, zelený úděl je skvělý krok k snížení emisí a k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 a zároveň EU je největší spotřebitelský trh na světě a stále zvyšuje svoji uhlíkovou stopu, pokud se podíváte na emise založené podle, na spotřebě. Je to dané tím, že dovážíme spoustu eh, spotřebního zboží vyráběného mimo Evropu. Abychom bojovali s klimatickými změnami a budovali eh, trvale udržitelnou budoucnost pro eh, naši planetu, musíme řešit tyto emise založené na spotřebě. A Evropský zelený úděl by mohl dotlačit výrobce výrobkům, které určené našich, na naše trhy, aby e, fungovaly udržitelněji. A moje otázka je, je tady e, e, určitý, určitá alternativa oproti těm, tomu hraničnímu mechanismu hrani, hraničního započítávání, například u, v oceli. Tam bychom mohli rozšířit požadavky na ekodesign, včetně tedy na suroviny a polotovary. Co byste k tomu řekl? Děkuji paní Rodriguez Ramos za EU. Není. Tak. omlouvám se, pane místo předsedo. A, a děkuji, že jste mezi nás dnes přišel. Vedení Evropské unie musí být eh, zcela nespochybnitelné a tomu tak i bylo, takže to je velmi pozitivní. Je jasné, že jsou zde některá trošičku smutná vyústění. Velké země, které podepsaly závazky, je teď odmítají plnit. A je jasné, že nejlepší způsob, jak je donutit k postupu, je, abychom my postupovali ještě více. Ale pokud nechtějí postupovat v článku 6, tak budeme muset přijmout opatření, ve kterých nebo která je donutí k tomu, aby se kupovaly své uhlíkové kvóty. Musíme se ještě zamyslet nad tím mechanismem, ale Evropský podnik, který neznečišťuje a inovuje, musí být chráněn. Nemůžeme toho dosáhnout sami, musí nám pomoci spotřebitelé. Myslím si, že označení, které jasně ukáže spotřebitelům, jaké produkty kupují, že může velmi pomoci. Je to zcela zásadní. A myslím si, že nemůžeme dosáhnout žádného cíle biologické rozmanitosti, pokud do toho nezapojíme zemědělce. A musíme jim říci, že teď, opravdu, teď vás Evropa potřebuje. Potřebuje od vás jiné zemědělství. Děkuji. For EPP Děkuji za EPP. Pole de Honta, Edinatos. Vážený pane místo předsedo, mnohokrát děkuji eh, za prezentaci. Vítám Evropský nový úděl. Je to první celoevropský plán pro eh, záchranu budoucnosti naší planety. Ale Patřičné financování ze strany Evropské unie je nezbytné, abychom eh, se vyhnuli dalším nákladům pro eh, spotřebitele. Navýšení cen energií a potravin je nepřijatelné, takže potřebujeme nákladově efektivní řešení, která budou eh, respektovat princip technologické neutrality a budou věnovat pozornost potřebám nejméně rozvinutých regionů v Evropě. Evropský zelený úděl by neměl být jenom ambiciózní, ale musí také zohledňovat potřeby ženských států a musí chránit spotřebitele a konkurenceschopnost Evropské unie. Já se chci zeptat, jak mm, komise mm, zajistí, aby eh, žádné město, žádný eh, region, mm, žádný jednotlivec nebyli ponecháni eh, vzadu a jakým způsobem chcete doladit ten mechanismus Eh, spravedlivé transformace. Děkuji, Javier López. Um... Děkuji. Všichni jste mluvili o COP25, eh, o tom, jak se z toho můžeme poučit. Je jasné, že jako Evropa musíme sehrát vůdčí roli. Green Deal to je nejen něco, co musíme udělat, ale navíc je to nejlepší způsob, jak získat legitimitu tváří v tvář evropským občanům v tomto procesu integrace a jak hájit svůj způsob eh, vidění světa, multilaterálního světa. A také ukázat to, že když někdo chce řešit problémy tím, že se postaví hranice, tak eh, prostě nemá pravdu. A také jsme viděli zpátečnické reakce od těch, kteří bojkotují jakékoliv pozitivní ambice. Mám zde dvě otázky. Za prvé, jsem se chtěl zeptat eh, našeho místopředsedy. Zda ty poněkud neúplné závěry Rady ohledně našich ambicí do roku 2050 mohou mít negativní dopad na rozvoj našeho zeleného údělu v příštích letech, protože byly pozitivní tyto závěry, ale ne jednomyslné. Takže jaké to budou, tedy jaké to bude mít dopady? A k tomu Fondu pro spravedlivý přechod. My s tím úplně souhlasíme. Změny ale odkud budeme brát ty peníze? FEDR, ESF+, tak zajistíme nějaké čerstvé peníze, nové peníze? To je moje otázka. Děkuji, ty ehm, Zelená. Děkuji, pane místo předsedu, za vaši prezentaci. Já se chci vrátit k té strategii eh, z farmy na talíře pokud chceme skutečně změnit eh, tu, tu, ten růst teploty, tak musíme změnit způsob zemědělské výroby. Ale já mám pocit, že jste to úplně nezačlenili, tu šíři té potřebné změny. Jak je možné, že ani jednou nezmiňujete potřebu omezit chov dobytka? Souhlasíme, že intenzivní chov dobytka velmi emituje CO2 a také ničí půdu, kterou potřebujeme k obnovení ekosystému. Existuje pouze díky masivnímu dovozu geneticky modifikovaných organismů. Je to bludný kruh. Není to trvalé a udržitelné řešení. Já bych chtěla, aby někdo skutečně posoudil ekologický dopad chovu dobytka a aby z toho vyvodil důsledky můžeme skoncovat s tím dotováním chovu dobytka v Evropě? Děkuji Joel Milen za ID. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vy máte cestovní mapu, které říkáte nový zelený úděl. No nový určitě ano, pokud klima, biologická rozmanitost, půda, a oceány jsou teď všechny ohroženy. Je to proto, že Evropská unie historicky bez limitů se pustili do obrovského ekonomického projektu. A teď, když to srovnáme z minulostí, tak začínáte natírat na zeleno všechny své staré strategie. A tam, kde bychom se měli zaměřit na své evropské trumfy, tak podporujete dohody o volném obchodu, kde bychom se měli zaměřit třeba na jádro jako čistou formu energie, tak o tom vůbec nemluvíte. A prodáváte také Eh, evropský průmysl eh, světové konkurenci. Můžete se teď před námi zavázat k tomu, že skoncujete s, s neekologickými dohodami o volném obchodu, které vedou k delokalizaci výroby v Evropě. Děkuji. Takže poslední kolečko eh, přímo a potom budete mít čas odpovědět. Takže posledních sedm řečníků, pan Stanislav Polčák z EPP. Děkuji, pane předsedo. Já, já budu mluvit česky. Až pozitivní přístup, pane Timmermansi, protože mně se opravdu líbilo vaše vystoupení. Navázal jste, myslím, že velmi zdařile na vystoupení paní eh, von der Leyen. Opravdu to oceňuji. Také eh, nákladovou složku, kterou jste zdůraznil v celé strategii New Green Deal. Ehm, já bych chtěl navázat na otázku lesnictví již o tom bylo hodně řečeno mě to nezajímá z pohledu úplně jenom financí ty už jsme zde probrali já bych se chtěl dotknout kompetencí e, protože e, lesnictví lesní plocha zahrnuje druhou největší rozlohu suchozemskou jak jsme i v diskusi s panem e, ředitelem agentury pro životní prostředí probírali a mě by zajímalo pokud smlouvy o lesnictví mlčí a my potřebujeme nějakou jednotnou koordinovanou akci Eh, tak jaký bude přístup eh, evropské unie v péči o lesy jaké budou pravomoci členských států eh, protože ta správa lesů a jakási změna v oblasti lesnictví je velmi důležitá slyšeli jste to tady už napříč spektrem my to pokládáme za velmi důležité. chtěl bych tedy vědět jakou konkrétní akci chystá evropská unie v péči o lesy a jaké pravomoci zůstanou členským státům. děkuji. Za EKR paní Zalevská. Naše dnešní schůze měla být mimořádná, měla být velice specifická a navázat na to, eh, čemu jsme si, co, co jsme si přečetli ve vašem sdělení. Není tomu tak. Říkal jste, že je 80 eh, dní eh, do, nebo bylo 80 dní na, na, ten, na, ten, na ten klimatický kompakt, tak jaké jsou jeho principy. Potom jste hovořil o 100 miliardách eur. Prosím, jak přesně se to promítne do rozpočtu v nadcházejících letech? jak eh, se ty peníze nebo budou používat na další podporu transformace. Dále, mohl byste eh, tohle eh, nějak časově rozdělit? Za 80 máme mít klimatický zákon, nemáme ještě implementaci madridského, madridské dohody. A vy říkáte, že za pět let půjdeme do tankerem do změn, protože já myslím, že na to nebudeme mít, protože eh, eh, zvedneme eh, ceny mm, moře plavby. Já jsem Polka. Mm, Polsko přežilo druhou světovou válku, bylo její obětí, také jsme byli obětí komu mm, komunismu a, a teď je čas, také jsme měli čas transformace a hledání nových cest. A polská vláda po řadě let s obrovským odhodláním a s obrovskými finančními výdaji mění klimatickou skutečnost, eh, je třeba to ocenit. For Renew, Nicolas Stefanuta. Eh, za Renew Nicolas Stefanuta. Pane Timmermansi, eh, nevím, jestli vám někdo už takhle řekl tady. Já mám pro vás dvě věci. Za prvé neimplementace a neplnění Máme eh, spoustu dobré legislativy a já nechci, aby si někdo myslel, eh, že zelený úděl to jsou jenom nové fantastické projekty, eh, je, je to také o zachovávání těch starých. Ale problém je, že i ty členské státy, i ty, které neplní, prostě prostě neplní legislativu. Znám členské státy, které si radši zaplatí ty účty, než, protože politicky nejsou schopní to udělat jinak. Za druhé odlesňování. Jsem rád, že jste se to několikrát dotknul. U nás mizí 3 až 9 eh, hektarů lesa každou hodinu kvůli nelegální těžbě. Někteří z nás v tomto parlamentu si myslí, že odlesňování je něco eh, někde daleko, jak říkal David eh, Chamberlain, někde daleko, kde o tom nic nevíme. Ale ono se to děje také opravdu na našem území, tady doma navážu na to, co eh, naznačil pan Líze v rozpočtu. Myslíte si, že je třeba eh, začít nějaký evropský projekt, něco jako Plant EU, něco jako je Discover EU? Spousta eh, mladých lidí by použilo nějaký takový kupon od Evropské unie na to, aby začalo sázet. Děkuji, paní Burac SAD. Děkuji za otevření tohoto eh, velice dobrého nového eh, údělu. Je to opravdu sociálně demokratický manifest, eh, mm, protože spojuje sociální a ekologickou dimenzi. A bude to ještě důležitější, pokud se podíváme na mm, ty výsledky znepokojivé skopu. Myslím si, že my tady máme velkou chuť do debaty, chuť konkretizovat ten návrh, který je na stole. Také bych poukázala na ten mezinárodní eh, rozměr. Komise také musí v rámci zeleného údělu eh, eh, se vrátit k sdělení z července, kde je řečeno, že EU zodpovídá kvůli svému konzumu za 10 celosvětového odstraňování zelených ploch. A měli bychom eh, tedy eh, opravdu eh, různými hm, označeními a doporučeními dobrovolnými si uvědomit, že daleko nedojdeme. Možná, že to pomáhá trošku spotřebitelům, ale spíše takový greenwashing. Potřebujeme závazná evropská opatření k povinnosti v rámci dodavatelských řetězců tak, abychom nepřispívali k odlesňování ve třetích zemích jak, eh, nebo co plánuje tady konkrétního komise v této věci. Děkuji, pan Mikolášek. Eh, Zague. Tak to byla špatná chyba. <laughs> Pane komisaři, vy jste hovořil o eh, nové lesnické strategii EU. Mohl byste rozvést, co považujete za vhodný poměr tedy v té nové strategii mezi zalesňováním a odlesňováním? Čili eh, protože eh, zalesňování problémy s biodiverzitou nevyřeší. Eh, irská vláda chce savizet 8 000 hektarů lesů každý rok, ale 70% toho budou nějaké jehličnany, které nejsou místní a něco takového vlastně jde proti principům biorozmanitosti. A vyjádrem problému je směrnice o obnovitelných energiích také se považuje biomasa za uhlíkově neutrální. Můžete e, e, říci, jaké máte plány při e, revizi této směrnici, směrnice o uhlíkové neutralitě? A poslední věc. Víme, že zelený úděl nevyvolal kroky jiných zemí, které jste doufali. Co chcete dělat v nadcházejícím roce, abyste tohle politické, ten, tuhle politickou slepou uličku překonali tak, aby COP26 v Glasgow byl plodnější. Děkuji, Eleonora, Evy, za nezapsané. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Chci se ještě jednou eh, vrátit k tomu eh, mechanismu přeshraničnímu uhlíkovému. Já věřím, eh, že Mm, je třeba ještě vyřešit eh, celou řadu různých návrhů. A myslím si, že eh, zavedení eh, celní povinnosti na hranicích prostě nebude chránit klima, ale naše firmy, a spíš naše firmy, ani naše firmy. Ovšem takové řešení, které by mohlo chránit ty cnostné ochránce, ať už jsou v Evropě nebo ne. Takže my bychom měli potom konkurenční výhodu. Jde o eh, to eh, dát daň na uhlíkovou intenzitu. Tím, že budete eh, upravovat sazby DPH mm, a nediskriminačně uplatňovat na všechny produkty zde prodávané, Lze to udělat podle pravidel VTO. A my už máme, a teď už končím, eh, kontrolní a sledovací eh, nástroje na toto díky ETS. A také eh, máme tady certifikační věci, jako je ISO 14, 64. A potom také postupy jako do sledovatelnosti, jako je blockchain. Mohl byste k toto nějaké, <laughs> nějak rozvést? Ano, poslední z Evan za EPP. No, merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Evropští občané byli konečně vyslyč, vyslyšeni a tento zelený úděl je konkrétní, globální a velmi ambiciozní odpovědi na jejich legitimní očekávání nějakého jednání. Velmi dobře říkáte, že se oči celého světa stočily k Evropě a tento zelený úděl je nadějí, kterou nesmíme zklamat, abychom nevyvolali frustraci. Myslím si, že společně musíme úspět při implementaci tohoto zeleného údělu. Ehm, má otázka se týká toho hraničního mechanismu pro uhlík, eh, o kterém se diskutovalo na Evropské radě na jakých eh, kritériích eh, nebo na základě jakých kritérií by někteří měli být vyloučeni z tohoto eh, mechanismu. Měli by všichni deklarovat objem CO2 Eh, které souvisejí s jejich produkty, aby se usnadnil výpočet eh, této daně nebo tohoto poplatku. A pokud jde o ekologickou transformaci našich podniků, tak si myslím, že by bylo dobré, aby takto vybrané peníze byly vynaloženy na boj proti klimatickým změnám a globálnímu oteplování. A nyní vy, pane Timmermansi, mnohokrát děkuji. Pokud nesouhlasím s Esther Delange, tak eh, s ní nesouhlasím, ale tady, pokud je o SRP, tak se shodneme. To bylo asi nedorozumění, protože mě jde o to, že se zemědělci se cítí být marginalizováni, že se berou za samozřejmost. To jsem se snažil říct. Já doufám, že můžeme odstranit toto nedorozumění, protože SRP by se mělo odklonit a eh, zemědělci by měli mít takovou roli dnes, že budeme potřebovat jich víc, více potravím a tak dále. Takže doufám, že se nám podaří odstranit toto nerozumění. Já bych opravdu nechtěl, aby tady tato bariéra byla, protože těch nedorozumění může být daleko víc, na kterých se shodneme. Pokud je o státní dotace, ano, tato pravidla určitě se budou revidovat, budeme muset uh, uh, přetvořit také pravidla pro eh, zelenou, zelené úpravy, pravidla pro státní dotace a další regulatorní systémy byly vytvořeny pro třetí průmyslovou revoluci. Ale teď jsme v nové ekonomice a musíme uh, si říci, zdali tato pravidla by měla být nadále funkční v nové ekonomice. Nejedná se pouze o nový úděl, ale o digitalizaci a další aspekty ekonomiky. Představa, že můžete být někde jinde a aniž byste byli přítomní, můžete vydělat miliony v Evropě. To, to jsme určitě nepředjímali, když jsme vytvářeli pravidla. No tak jednoduše musíme přizpůsobit musíme přizpůsobit. Lidé pak vydávají data a s nimi se obchoduje za miliardy, aniž by lidé nadále byli jejich vlastníky. E, to všechno potřebuje nová pravidla. Je tady jedna věc, pokud jde o státní pomoc. A to souvisí také s naší zkušeností o společné zemědělské politiky. Buďme opatrní v tom, aby to nevytvářelo nějaký rozdíl mezi pozicemi členských států. Pokud státní dotace, státní pomoc a pravidla u vás jsou nastavená laxně, za zelenění a tak dále, tak eh, můžete dát výhodnější pozici i těm státům, které mají více peněz k dispozici. A my nesmíme porušovat takovýto vývoj. To je jediná moje připomínka. Aby ta státní pomoc, ty státní dotace vlastně neměly jiný účel, než ke kterému byly původně stvořeny. Takže to v rámci toho celkového hodnocení. No a teď o ten uhlíkový přeshraniční mechanismus. My jsme otevření různým podobám zohlednění uhlíkové stopy produktu. Je tady celá řada podob, jak to napravit. Um, já dostávám velice podrobné otázky ohledně toho, jak bychom to udělali přesně, jestli výrobce po, uh, výrobci to budou muset definovat u konkrétních produktů. Upřímně řečeno jsme se nedostali do fáze, kde bychom to mohli říci, ale já si myslím, že spotřebitel, ale i veřejné orgány, že pro ně by bylo vhodné, kdybychom věděli, jaká je uhlíková stopa nějakého produktu a pak se podívali, jak je to zohledněno v ceně a co to dělá mm, s konkurencí. Dejme tomu, no, kdybychom mohli vyrábět ocel v Evropě s vodíkem a ne pevnými palivy, no tak to ovlivní eh, cenu ocely. No asi by nebylo fér, kdybychom se podívali na uhlíkovou stopu takovéto tuny a tuny ocely z jinde a pak eh, si řekli, jestli to bylo vyrobeno pevnými palivy a pak byste museli opravit cenu na této bázi. A to je mechanismus, o který nám jde. A jak jsem říkal, a jak říkáte vy, to, to můžeme udělat definicí produktů e, přeshraniční daní nebo povolenkami. Ale buďte realisté, prostě dojde na to. My se budeme hýbat, ostatní ne. Uh, a um, nechceme, aby naše ekonomika byla zranitelná, i když budeme dělat tu správnou věc. A to je důležité. Pokud jde o navýšení ceny nebo nákladů pro spotřebitele, já bych to řekl takto. Pojďme se pokusit porovnat uh, extra náklady pro konkrétní kroky pro jednání s kroky které bychom museli dělat, kdybychom nejednali. Starostové eh, a jejich eh, eh, reakce starostů Budapešti, Bratislavy, Prahy dnes. Tito lidé trpí velmi špatnou kvalitou ovzduší. Jakým způsobem toto můžeme vypočítat? 400 milionů pomnů umírá každoročně předčasně z důvodu špatné kvality vzduchu, tak krom morální odpovědnosti, ta cena je strašně vysoká. Neměli bychom to do toho zakomponovat a já jsem přesvědčen, mm, že my můžeme snížit náklady na energii, pokud pomůžeme lidem eh, lépe odizolovat budovy, vytvářet udržitelnou energii pro své domácnosti, pokud využijeme dřevo lesnictví pro sta- jako stavební materiál, toho bychom měli využívat daleko více. Ano, věřím, že každý přechod eh, přichází eh, s určitou cenou, s určitými náklady, ale ty výhody jsou tak eh, velké. Mohli bychom dekormanizovat města. Ta města by byla schudnější pro život a cena zdravotnictví by pak klesla. A tomu věřím, a tomu věřím upřímně. A také věřím a souhlasím s vámi, že bychom neměli zapomínat nikoho, na nikoho. A v některých oblastech je to daleko větší výzvou než jinde. Máme členské státy, kteří eh, mají obnovitelnost zdrojů více než 50 v Polsku máte 80 uhlí. Eh, vy tomu rozumíte je jasné, že je třeba se uhlí zbavit. Oni tomu rozumějí. Ale to je daleko větší výzva, než které čelí jiné země. A pokud to polská vláda řekne, že, a řekne, že je to potřeba udělat rychle a řekne, že potřebuje solidaritu, no to je jisté. A to si musí ostatní Evropané uvědomit. Ten přechod musí být spravedlivý. Ano, ale všichni říkají, tento fond 100 miliard, jak se to získá. No na tom pracujeme. Já vám říkám to, co děláme my jsme načrtli eh, možnost navýšení až na 100 miliard, ale já vám pak chci přednést konkrétní plán, který bude procesní. Ale další eh, věci také musíme reorientovat. Ten fond musí eh, napravit nespravedlnosti, ale měl by být podpořen jinými fondy, také strukturálními Eh, pro e ZP a tak dále. Jednoduše eh, tak eh, vytvoříte tolik financí, abyste pozbudili české státy, aby to nějakým způsobem vyrovnali, aby do toho zainvestoval i soukromý sektor. Domnívám se, že třeba zcela přeorientovat způsob, jakým způsobem investujeme peníze a na co. Závěry rady Tady si mohu blahořečit, pan Lobes je pryč, takže na jindy. Fond pro spravedlivý přechod, tomu už jsem se vyjádřil. Abych se vyhnul ale nedorozumění, jde o nápravu nespravedlnosti a odstranění uhlí je jeden krok. To nejsou to veškeré nespravedlnosti. V jiných oblastech možná jsou věci nefér, které e, souvisí mm, s pracovní silou nebo se zastaralým sektorem, který dominuje v některé oblasti, který musí být e, opraven, napraven. Takže nejedná se pouze o uhlí, ale nápravu nespravedlnosti. Musíme tady změnit ně, hodně věcí. Musíme mít méně zvířat, eh, méně kusů dobytka? Ne, není to nutné. Někdo už na takovou to volbu na řešení přistoupil, dejme tomu, když nebudeme investovat do krmiv, což povede k méně emisím. Farmáři říkají, no to je příliš nákladné, ale to je relativní. No pokud budete externalizovat všechny ostatní náklady, ano, tak to drahé bude, ale pokud výrobci budou také odpovídat z, za životní prostředí, tak změna krmiva už drahá nebude. Ale prostě musí dojít na mnohé věci, ale spolu se zemědělským sektorem ne proti němu. Eh, to budu neustále omílat. My potřebujeme čím dál tím více zemědělců v tomto přechodu, ale jednoduše musí věci dělat jinak a my musíme také dělat věci jinak. Eh, musíme jim to předložit, musíme jim pomáhat, nesmíme být jejich oponenty a to je zásadní, pokud chceme uspět. O lesnictví už jsem mluvil, deforestace, aforestace není odpovědí na deforestaci. Aforestace může být dobrá, když ji děláme dobrým způsobem. Musíme také poskytovat v zalesňování dostatečné vědecké podklady, ale zalesňování není výmluva se odklánět od odlesňování. To nemůžeme takto kompenzovat. Eh, ochrana primárních lesů je zásadní prvek a souhlasím, že označování nestačí. Může to být součást řešení, ale nebude to k ničemu, pokud se nepodíváme na výrobní a distribuční řetězce. A tady hodnocení dopadu bude velmi užitečné, protože si můžete spočítat eh, cenu označení a se, skeptický. Je to část řešení, ale určitě to není eh, ten stříbrný šíp. My musíme změnit přístup a zabránit deforestaci a označování, to, to za nás neudělá. Tím jsem si jist. Souhlasím s komplexnějším přístupem. Ano, komise rozhodla a v Green Deal jsme to ohlásili, že pokud jde o výkon, o vynucování, tak eh, tady budeme přísnější. Mm, ještě ne všem to došlo. A vymáhání, vynucování, to bude důležité a musíme to podniknout ruku v ruce s členskými státy. My eh, máme v lesnictví, zalesňování, odlesňování jednu věc – spolupráci se státy, ty musí vyrábět plány, eh, které jsou realizovatelné a teprve pak něčeho dosáhneme. Poslední otázky v rychlosti. Ano, obnovitelné zdroje a směrnice, s tím související na to se musíme podívat. Je pravda, že biomasa ano, iluze, že všechno, co má před sebou tu přeponu bio, bude dobré, mm, to je věc, na kterou musíme zapomenout. Biomasa sama o sobě není ehm, dobrá, musíme se podívat na její kvalitu a je to určitě pokud, když začneme eh, vyrábět dřevěné pelety a pak je spalovat, eh, um, tak nevím, jestli nebudeme nadále přispívat eh, um, emisím CO2. Zalesňování. Pokud budeme kompenzovat kácení stoletých lesů, no tak to asi to není ta nejlepší věc. Využijeme vědeckých podkladů. Uhlíková intenzita, nad, o tom už jsem mluvil, hraniční mechanismus tady, myslím, že jsem odpověděl na většinu otází. Omlouvám se a myslím, že se máme u konce. Mnohokrát děkuji za tuto první výměnu názorů a souhlasíme se v dalším roce 13. ledna. Přeji hezké Vánoce.